I think we can start. Myslím si, že můžeme začít. Zvlášť proto, eh, že pan Van de Kam se mě zeptal, kdy hodláme začít. Jsme skoro, máme skoro desetiminutové spoždění, takže pojďme začít. Závěry koordinátorů z dnešního dopoledne jste dostali. Pokud do dnešního večera do půl sedmé nevznesete žádné námitky, budeme je považovat za schválené. Po zkušenosti z dnešního dopoledne vás prosím, abyste si to přesně přečetli a řekli mě, co je špatně. Druhé sdělení. Následně e, tu máme tři koordinátory a pan koordinátor Petr Balaš nepřijede, protože mu zrušili let. Uvidíme, jak to uděláme jestli tedy uh, ušetříme čas, jestli pana Sekyho pozveme na, na dřívější dobu, t, uh, anebo jestli budeme mít tady větší uh, přestávku. A kromě toho máme nyní na programu prezentaci sociální studie o dopravě a sociálním začlenění v EU. Vítám Manuelu Samek Lodovici, která vede od, oddělení na Institutu pro sociálních studií na Katolické univerzitě v Miláně a paní Ludovici nám tuto e, studii představí. Paní Ludovici, máte slovo. Okay. Okay. Uh, many thanks for invite. Děkuji, děkuji za pozvání na prezentaci studie, kterou jsme pro vás e, výbor připravili. Jedná se o novou záležitost, protože obvykle, když hovoříme o veřejné dopravě, tak se tomu nevěnuje tolik pozornost, tedy myslím těm sociálním otázkám. Nicméně my, zdá se, že mi nefunguje ukazovátko, eh, pokusili jsme se nabídnout přehled eh, toho, jaké vazby jsou mezi Eh, sociálním začleněním a veřejnou eh, dopravou. Podívali jsme se na eh, literaturu, na empirické údaje a zdá se, že se stále více má za to, že pokud chceme bojovat s chudobou a chceme snížit sociální vyloučení, zejména u některých znevýhodněných skupin, tak veřejná doprava sehrává velice důležitou roli. Přispívá k sociálnímu začlenění těchto skupin. Podíváme se na některé příklady politik a postupů, které byly implementovány na národní a místní úrovni. A na závěr zmíníme některé důležité záležitosti, které by mohly být zvláště proskoumány a které by mohly být velice důležité pro evropské instituce, zejména Evropský parlament, a kterým si myslíme, že je třeba věnovat zvýšenou pozornost z hlediska dopravy a sociálního začlenování. Snažíme se probudit diskuzi o otázce sociálního začlenování. Co tím vlastně myslíme? K dispozici je rozsáhlá literatura, nemá smysl to procházet. Jediné, co bych v tuto chvíli zmínila, je, že sociální začlenování vnímáme jako multidimenzionální koncept. Znamená to, že každý člověk eh, bez ohledu na svou situaci, rasový původ, eh, věk, příjem a tak dále, by měl mít možnost podílet se na společenském, politickém životě. To znamená, že jde o možnost získat přístup k ke společenskému životu. Teď některé konkrétní údaje ohledně toho, kolik lidí v Evropě eh, je sociálně vyloučeno, alespoň na základě jednoho z ukazatelů Ehm, eh, zohledňovali jsme riziko chudoby a v roce 2013 eh, každý čtvrtý člověk v Evropě eh, byl považován tedy za chudého podle při podle obvyklých ukazatelů. Celkově to je 123 lidí v Evropské unii, tedy rozsáhlá skupina lidí, která je ohrožena chudobou. Toto číslo navíc eh, s krizí rostlo. Byly to zejména eh, znevýhodněné osoby, které krize postihla nejvíce, to znamená, že počet chudých a lidí ohrožených chudobou narostl. Máme údaje z roku 2009 až do roku 2013 a tady byl nárůst o 7 milionů osob, jimž hrozila chudoba. Samozřejmě, že jsou tady také velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi které poukazují na rozdílné systémy sociálního zabezpečení a také různou mírou pozornosti, kterou jednotlivé politiky členských států věnují otázce sociálního začlenování. A jisté rozdíly jsou samozřejmě dané takovou hospodářskou situací země. Země, které postihla krize více, jako je Řecko, Itálie, Portugalsko, Irsko, to jsou země, kde zaznamenali také největší nárůst chudoby. Nevím, jestli tedy dobře vidíte tento graf. Ukazuje četnost chudoby a rizika chudoby a sociálního vyloučení v každé zemi. Průměr Evropské unie je 24,8 celkového obyvatelstva Toto procento je mnohem vyšší v Bulharsku, tam je to 49%, Rumunsko téměř, téměř 42%, Řecko téměř 35% a tak dále, zatímco toto procento je mnohem nižší než evropský průměr v zemích, jako je Nizozemsko 15%, Švédsko 15,6%, Česká republika a tak dále. Jsou zde tedy veliké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Jaké faktory eh, především přispívají k chudobě a sociálnímu vyloučení? Podle literatury mezi hlavní rizikové faktory eh, jsou především eh, otázky související s trhem práce, to znamená, zda je člověk zaměstnán, zda má pravidelný příjem, jaká je výše dosaženého vzdělání, to má dopad následně na jeho zaměstnatelnost. Eh, vyšší vzdělání přispívá k vyšší zaměstnatelnosti a tudíž také vyššímu pravděpodobnému příjmu. Důležitá je také skladba domácnosti, to zda mm, daný člověk žije spíše v městské či venkovské oblasti. Kromě těchto obecných faktorů jsou zde také určité mm, konkrétní osobnostní charakteristiky, které zvyšují riziko sociálního vyloučení a chudoby, například eh, určité zdravotní postižení, to, že člověk pochází z nějaké menšinové etnické skupiny, nebo eh, z rodiny migrantů. Pokud se jedná o ženu, tak eh, opět ehm, se zvyšuje riziko chudoby a vyloučení a podobně eh, funguje jako faktor také nízká kvalifikace. A samozřejmě, že tyto faktory se mohou ještě vzájemně posilovat, Často se tedy jedná o ženy, které jsou nízce vzdělané, žijící na venkově, které jsou z menšinových eh, skupin a u těch se pak eh, projevuje najednou více těchto rizikových faktorů, které přispívají k sociálnímu vyloučení a vyššímu riziku chudoby. Tady vidíte další graf a ta čísla najdete v těch vytištěných materiálech, takže pokud je teď dobře nevidíte, nevadí. Na tomto grafu eh, chceme ukázat riziko chudoby u různých skupin obyvatelstva. Velice vysoké riziko je samozřejmě u nezaměstnaných, tam je to 67%. Těmto lidem hrozí chudoba kvůli absenci příjmu. Dále děti. Děti rodičů, které mají nízké vzdělání, děti nezaměstnaných rodičů, i zde je obrovské riziko chudoby, migranti, osoby s nízkým vzděláním a lidé žijící v, v odlehlejších oblastech s nízkou hustotou obyvatelstva. Pokud je o osoby se zdravotním postižením, průměrně jim nehrozí chudoba více, ale pokud se podíváme podrobněji na tuto kategorii, podíváme se na starší osoby, osoby se zdravotním postižením, tak vidíme, že zejména eh, z hlediska mobility dochází k sociální izolaci, snižuje se možnost vést samostatný život a tím pádem eh, se tyto skupiny stávají z hlediska sociálního vyloučení velmi zranitelnými. Dopravní politika může mít eh, zásadní roli při podpoře sociálního začlenování konkrétních skupin obyvatelstva. A pochopitelně, že pokud tyto záležitosti v dopravní politice nezvážíme, tak hrozí, že tato politika bude dále riziko sociální vyloučení těchto skupin zvyšovat. Veřejná doprava je velice um, důležitým faktorem a součástí uh, veřejných služeb. Nabízí přístup k základním službám, přístup k pracovnímu trhu, umožňuje udržovat sociální, společenské vztahy a bojovat s izolací. Skupiny, kterým nejvíce hrozí sociální vyloučení, to znamená lidé se zdravotním postižením, starší osoby, lidé s nízkým příjmem, migranti, ženy a tak dále, tak toto jsou tedy skupiny, které velice trpí, pokud není dostatečně zajištěna veřejná doprava trpí tím mnohem více než eh, všechny ostatní skupiny, protože sami obvykle nevlastní auto, nemají dostatek peněz na to, aby si mohli auto pořídit nebo zajistit dopravu jinými prostředky. Negativní dopady dopravního systému se mohou projevovat na životním prostředí, bezpečnosti a veřejném zdraví. A opět u těchto znevýhodněných skupin se pro, projevují mnohem více, ve větší míře. Tato čísla zmiňovat nebudu, jenom uvedu, že je to celé zajímavé vzhledem k tomu, že eh, zde vidíte jistý začarovaný kruh, do kterého se lidé dostávají interakcí sociálního vyloučení, vyloučení z dopravy a mobility. Tyto dva faktory se vzájemně ovlivňují, to znamená, že lidé, které, kteří trpí sociálním vyloučením, většinou mají potíže s využitím dopravního systému a pokud dopravní systém nepodporuje přístupnost, těmto skupinám, tak eh, se jejich znevýhodnění dále prohlubuje. Druh problému, eh, s nimiž se potýká, potýkají tyto skupiny v oblasti dopravy, se samozřejmě liší a záleží na druhu znevýhodnění. Takže například pokud jde o starší osoby a osoby se zdravotním postižením, většinou mají problém s tím, že doprava není bezbariérová, že například eh, nedokážou nastoupit do autobusu, do vlaku a tak podobně. Pokud jde o starší, velkým problémem je také získat si informace o veřejné dopravě. nedokážou si často zjistit informace o ceně jízdného, o eh, o tom, kdy vlaky jezdí. Pokud jde o ženy, tak eh, tady studie ukazují, že zatímco muži využívají dopravu hlavně eh, během špičky, to znamená, aby se například přepravili z okraje města do centra, tak v případě žen To není úplně tak jednoznačné, protože ty nevyužívají veřejnou dopravu jenom k tomu, aby se přepravili do práce, ale také proto, aby vyzvedli například děti ze školy, aby navštívili své starší rodiče, aby obstarali nákupy a tak podobně. To znamená, že využívání dopravy ženami se velice liší. A to je potřeba zvážit při zpracovávání dopravních strategií, že obvyklé druhy veřejné dopravy především stojí eh, na tom, že zajistíte dostatečně časté spojení především ve špičce ale to obvykle vyhovuje především mužům, ale pro ženy to není dostatečné, protože ty potřebují, eh, aby byl jízdní eh, řád eh, si dostatečně vytížený během celého dne, protože cestují sice na kratší úseky, ale mnohem častěji. A Podobný eh, problém řeší také starší lidé, kteří často cestují do zdravotního zařízení, potřebují získat sociální služby, to znamená, že necestují příliš daleko od svého bydliště, cestují, cestují obvykle mimo eh, špičku. Jakým způsobem se politika v oblasti dopravy vyvíjela v poslední době? posledních letech se začala věnovat pozornost eh, i otázce sociálního začlenování v rámci dopravní politiky a evropské instituce začaly klást stále větší důraz na bezbariérovost, na kvalitu služeb ve veřejné dopravě a věnovaly zvláštní pozornost také ochraně práv cestujících. To jsou hlavní záležitosti které se v poslední době na evropské úrovni řešily. Další důležitá věc, eh, to je to, že evropské strukturální fondy eh, Fond regionálního rozvoje a Evropský sociální fond se začaly využívat pro podporu místních projektů a místních politik, jejichž cílem bylo připravit pilotní projekty právě pro znevýhodněné skupiny. Na národní a místní úrovni hlavní politiky a hlavní osvědčené postupy a projekty probíhají především na místní úrovni, hlavně v městských oblastech a jsou financovány právě těmito evropskými programy. Pokud jde o empirické údaje, tak tady nemáme čas na to, abychom si to prošli jednotlivě. My jsme si dělali analýzy podle jednotlivých cílových skupin, podle jednotlivých znevýhodněných skupin. Tam vidíme, jaké hlavní problémy řeší, jaké potřeby mají, pokud jde o oblast dopravy. A dívali jsme se na to, jaké politiky se připravují nebo fungují na místní úrovni pro řešení jejich problémů došlo k navýšení pozornosti, eh, pokud jde o otázku dopravy dětí a studentů do škol. Věnuje se tomu větší pozornost, eh, zvýšila se také pozornost problematice bezpečnosti veřejné dopravy pro děti a mládež, podporuje se veřejná doprava také eh, v noci, především o víkendech, což jsou spoje využívané právě mladými lidmi. Zapojují se nové technologie do dopravy. Příkladem je takzvaná blabla karta. Nevím, jestli jste o tom slyšeli. Využívají hlavně mladý mladí lidé. Je to karta využívající moderních informačních technologií a e, využívá služeb, které nabízejí privátní poskytovatele. Pokud jde o starší osoby, tak eh, tady vidíme, že dochází k poskytování eh, například eh, taxislužby, která je vlastně ovšem chápána jako veřejná doprava, na vyžádání podobné služby. Pokud jde o osoby se zdravotním postižením, tak se zvýšilo poskytování mm, takovýchto dopravních služeb na, na vyžádání a snižují se také fyzické bariéry a překážky pro mobilitu, což jsou problémy zejména pro starší osoby. I zde se stále více zapojují nové informační technologie a tím se mm, často odstraňují překážky pro osoby se zdravotním postižením ve veřejné dopravě. Pokud jde o skupinu žen, tak tady jsme se soustředili především na bezpečnostní opatření, která by měla zlepšit bezpečnost žen ve veřejné dopravě, zejména v nočních hodinách. Existuje snaha změnit také současnou podobu přepravy tak, eh, aby se usnadnila ehm, cesta eh, rodičů s dětmi či staršími lidmi. Například v Madridu mají eh, autobusy zvláštní vyhrazená místa pro rodiče s malými dětmi, kam můžete malé děti, děti bezpečně usadit. Nebudu teď už procházet skupiny s nízkým příjmem a nezaměstnané, ale vlastně cíl je ten stejný. Chceme nabídnout konkrétní služby, které budou řešit konkrétní potřeby těchto znevýhodněných skupin. Například u migrantů je mm, problémem často jazyk, e, neznalost místního jazyka, to znamená, je potřeba poskytnout jazyky, e, pardon, poskytnout informace v různých jazycích. A další věc, to je skupina osob žijící ve venkovských oblastech. Vzhledem k politikám fiskální konsolidace často došlo ke škrtům ve veřejné dopravě právě v málo osídlených oblastech, čímž se zesilují ty problémy lidí, kteří tam žijí, zvláště pokud jsou to starší lidé, a starší lidé velice často žijí v těch odlehlejších venkovských eh, oblastech eh, a tak je třeba řešit eh, dopady snižování nákladů ve veřejné dopravě v této oblasti. Není to samozřejmě jednoduché, je to ovšem problém, kterým je potřeba se zabývat. Na závěr bych chtěla říci, že v budoucnu problémy pro veřejnou eh, dopadu, eh, dopravu z hlediska mm, sociálního vyloučení dále porostou kvůli stárnutí obyvatelstva, různým celospolečenským změnám, takže určitě eh, problém mobility bude velice významný. Zvyšuje se také migrace, Rostou migrační toky, zvyšuje se i mobilita mezi jednotlivými zeměmi Evropské unie, lidé se více přemysťují za prací a i s tím je třeba počítat. Narážíme na problém zvýšené nevyváženosti mezi městskými a venkovskými oblastmi. Stále více lidí um, se stěhuje do měst, tam uh, se zhušťuje provoz, ve venkovských oblastech uh, tam zase lidé odcházejí, zůstávají spíše starší s problémy v oblasti mobility, to je třeba řešit. Jinak uh, se naštěstí začíná této problematice věnovat větší pozornost, ale v budoucnu bude důležité řešit tyto problémy především ve třech oblastech. Za prvé bude potřeba zvažovat sociální začlenování v politice veřejné dopravy. To je velice důležitá součást politiky veřejné dopravy a nesmíme na otázku sociálního začlenování zapomínat. Druhá oblast pokud dojde k seškrtání nákladů, tak eh, je možné to částečně vykompenzovat novými technologiemi a tady se můžeme poučit z probíhajících pilotních projektů. Ten přístup eh, ze zdola směrem nahoru si myslím, že by zde mohl být užitečný, mohli bychom tak získat dobré příklady toho, co podniknout. A třetí oblast která je velice důležitá, je více zapojit soukromé firmy do oblasti dopravy, zapojit také eh, třetí sektor, tedy nevládní sektor. Naštěstí dochází k eh, většímu zapojování nevládních organizací, které působí v sociální oblasti a myslím si, že to by mohlo pomoci zvýšit eh, možnosti ve veřejné dopravě právě pro znevýhodněné skupiny osob. Bylo by dobré získat eh, více soukromých přepravců a poskytovatelů, kteří by mohli naplnit potřeby konkrétních skupin cestujících. V některých případech není potřeba veřejného zásahu, není potřeba, aby se vynakládaly veřejné prostředky Vidíte zde analýzu rizikových skupin. Jsou to skupiny, kterým hrozí vyloučení ze společnosti a já s vámi absolutně souhlasím v tom smyslu, že tyto skupiny vyloučených osob jsou osoby se zdravotním postižením, jsou to migranti, osoby s nízkými příjmy nebo nezaměstnaní a také osoby, které žijí ve venkovských oblastech, které jsou hodně vzdáleny od aglomerací nebo větších měst. Což se samozřejmě neznamená, že by k vylučování osob nedocházelo ve městech. A tyto osoby třeba zase začlenit do společnosti. společnost stárne, máme stále více migrantů. To jsou všechno faktory, které prohlubují problém vyloučení, kterému musíme čelit. A já s vámi souhlasím, že je velice eh, důležitá role třetího sektoru nevládních organizací, zejména ve venkovských oblastech eh, se snižují náklady a snižuje se veřejná doprava. Když lidé ztratí práci nebo mají nízké dosažené vzdělání, potom se ocitnou tyto osoby na samém okraji společnosti. A ještě jedna věc, o které jste hovořila. Je třeba, aby si toho byli vědomi městská zastoupení, starostové, subjekty, které jsou odpovědné za rozvoj těchto oblastí, za rozvoj infrastruktury. Tyto subjekty, tyto osoby prostě musí vědět, jakmile tyto starší, chudí, lidé nebo osoby s postižením eh, budou postiženi, že dojde ještě ke zhoršení jejich situace. To znamená, že se zvýší náklady na eh, sociální zabezpečení těchto osob. Je třeba to řešit na dvou eh, úrovních. Jsou to nevládní organizace, a dále jsou to zastupitelské orgány a také úroveň Evropské unie. Jsou to programy a prostředky, o kterých hovoříme. Při poskytování prostředků je třeba zohlednit i takové faktory, zda nějaký projekt přispěje k začledění osob, které jsou ohroženy vyloučením budeme analyzovat tyto výsledky a věřím, že si je všichni vezmeme k srdci, nejenom v Evropském parlamentu, ale můžeme upozorňovat na určité náznaky a informace, ale jinak se domnívám, že je velice důležitý, aby tento trend sešel eh, z komunální městské úrovně a tato úroveň eh, nemůže eh, zůstat osamotná. A když hovoříme o odstraňování bariér, tak tu nehraje důležitou roli jenom otázka peněz, ale e, je to otázka dostupnosti. Mnozí se nedostanou do těch dopravních prostředků. E, v e, mnoha oblastech nejsou dostatečné prostředky infrastruktury pro osoby se zdravotním postižením, rampy a podobně. Je to opravdu ožehavé téma a já vám děkuji za tuto analýzu. Je to opravdu smutečná skutečnost, smutná skutečnost, že asi jedna čtvrtina obyvatel je vystavena tomuto riziku. Musíme učinit všechno proto, abychom vytvářeli pracovní příležitosti a neomezovali práci, protože, jak říkáte, osoba s pracovní příležitostí se dovede jinak pohybovat, jinak eh, vypořádat eh, se svým životem. A dotýká se to samozřejmě i migrantů, i uprchlíků, což je zvláště aktuální téma. Já vím, že se to snadno říká, když člověk pochází ze země, kam nepřichází tolik migrantů, jako je Polsko, ale já jsem hovořila s mnoha migranty a oni upozorňují se jména na dvojí způsob vyloučení. Často bydlí ve velice chudých oblastech, eh, nemohou se asimilovat do společnosti a i když jsou představitelé etnických menšin, tak nevidí žádnou šanci, že by se jejich situace mohla změnit. Starší generace a potom i jejich děti vyrůstají v takové atmosféře, že mají dojem, že se eh, z té chudoby vůbec nedostanou. Musíme jim pomoci. Děkuji. Christine Revoldano. Děkuji. Já budu velmi stručná, tak aby se dostalo ke slovu co možná nejvíce kolegů. Dovolte mi, abych nejprve poděkovala autorům této studie. Díky této studii se nám naskytl lepší pohled na vztah mezi eh, hromadnou dopravou, veřejnou dopravou a sociální dimenzí. Když jsme dopoledne hovořili o Bílé knize, Upozornila jsem na, tom, že, na to, že eh, hromadná doprava je také faktorem, který souvisí s eh, sociální a regionální soudržností, protože eh, právě veřejná doprava je jediný způsob, jak vyřešit mobilitu skupin sociálně znevýhodněných. Mnoho milionů lidí v Evropě je ohroženo sociálním vyloučením a proto Evropská unie musí svoji politiku více zaměřit také na veřejnou dopravu. Většina lidí alespoň jednou týdně veřejnou dopravu použije. Mohlo by se to samozřejmě ještě lepší, zlepšit. Myslím si, že eh, intenzita použití veřejné dopravy by se měla eh, do roku 2030 dvojnásobit. To je jeden eh, z požadavků Bílé knihy. Pokud tedy chceme zaručit mobilitu pro všechny občany, která nebude diskriminační, tak je to eh, velmi důležité a myslím si, že by to mělo být začleněno do revize Bílé knihy. Přístup komise, pokud jde o liberalizaci železniční dopravy by neměl vést k tomu, že tratě, které nejsou až tak lukrativní a rentabilní, eh, budou v pozadí. Myslím si, že to všechno hraje roli z hlediska sociální začlenění a sociální soudržnosti. Myslím si, že liberalizace železniční dopravy by neměla vést k tomu, že se doprava bude soustředit v těch velkých aglomeracích a okrajové oblasti zůstanou stranou. Děkuji a nyní Karima Deli. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Tato otázka hraje velmi důležitou roli i ve zprávě, kterou jsem se nebo kterou stále ještě sepisuji já, která se týká městské mobility. Myslím si, že jste se eh, naprosto strefila. Pokud slyšíme ta čísla, to znamená, že čtvrtina evropských občanů je ohrožena sociálním vyloučením, sociálním vyčleněním, tak to je přesně to, co označuji za prekérní mobilitu, to znamená prekérní podmínky z hlediska týká dopravy. Je to taková obrazně řečeno dopravní chudoba. Jsou to lidé, kteří nemají možnost se dostat do práce, za kulturou a tak dále. Jsou v podstatě rukojmí. A já si myslím, že předtím bychom v žádném případě neměli zavírat oči. Vy jste řekla, že technologie napomůže tomu, abychom tento trend alespoň z části zvrátili, abychom e, umožnili přístup k mobilitě těm nejzranitelnějším e, skupinám. Ale jsou tu ještě lidé, kteří nemají e, mobilní, inteligentní mobilní telefon v kapse. To znamená, že musíme ty technologie zpřístupnit i těm nejchudším a nebo vzít v potaz, že ne každý má chytrý telefon nebo e, další zařízení, tablet a tak dále. To znamená, že to bychom měli vzít v potaz. Tento jev není pro Evropskou unii nový, na to poukazujete ve své studii i vy sama. Již v roce 2011 vyšla studie, v rámci Agory, kterou Evropská unie zorganizovala na téma chudoby a sociálního vyčlenění, vyloučení. Já bych se ráda zeptala, jak to vypadá po čtyřech letech. Co se během těch čtyřech let stalo? Jsou tu čísla, která hovoří naprosto jasně, která poskytují naprosto jasnou představu. Pokud se podíváme na, rok, na e, údaje z roku 2011, jak se ta e, čísla změnila. Není možné, aby e, takováto studie, studie, která obsahuje takto důležité informace, eh, zůstala opomenuta. To je jedna věc. A nyní druhá věc. Vy jste hovořila o migrantech, o přistěhovalcích eh, migranti a vyloučené obyvatelstvo. Můžeme mezi to dát rovnítko? Já si myslím, že to je indikátor, eh, který na evropské úrovni dobře známe, ale jak to vypadá například s romskou populací? Jak se stavíte k této otázce? A konečně poslední otázka, kterou i já osobně považuji za velmi důležitou. Jaká nutná nezbytná opatření musíme přijmout, abychom tento fenomén co možná nejvíce potlačili. Demografické změny totiž vedou k tomu, že je tu stále více lidí, které ne, kteří nemají přístup k mobilitě. A proto se ptám, co eh, uděláte pro to, aby, abychom tento trend zvrátili. Ptám se, jestli existují nějaké osvědčené postupy, příklady dobré praxe, existují nějaké země, kde to funguje, co můžeme udělat pro to, tak abychom tady eh, působili proti tomu. Děkuji a nyní Patricia Šun. Chvála za besedo, eh, Joči. Děkuji, pane předsedo. Já jsem opravdu velice ráda, že dnes diskutujeme o problému sociálního vyloučení ve veřejné dopravě. Veřejná doprava pro marginalizované sociální skupiny. V minulosti jsme se zaměřovali na klasické případy v dopravě na místní úrovni v některých v evropských městech je možnost využívat veřejné hromadné dopravy zdarma. Je zdarma pro všechny, pro zdravotně postižené, pro ženy, děti nejde vždy o ekonomický aspekt, ale také jde o snižování emisí CO2. Také se chci zmínit o propojení mezi dvěma zeměmi, pardon, mezi dvěma městy Goricia v Itálii a Goricia ve Slovinsku. Jsou to dv dvě města, která se dohodla na zavedení veřejné hromadné dopravy s termem. Obě města tuto dopravu financují, uvádím, t, který je hodný následování. Obecně bychom mohli přijmout takovýto příklad, pokud jde o financování dopravy. A my také nezapomínáme na venkovské oblasti, v nichž bývá sociální vyloučení ještě hlubší. Tam jsou různé sociální struktury. Lidé na venkově mají často problémy, aby se dostali do města. Tam není dobrá pravidelná doprava a nemají také volný přístup. Situace je na venkově opravdu rozdílná. Měli bychom také volit různý přístup k větším eh, městským oblastem a eh, různý přístup k menším eh, oblastem a venkovským oblastem ve venkovských oblastech někdy není zajištěna autobusová doprava pro osoby s postižením nebo pro jiné nevýhodněné osoby. To si zaslouží větší pozornost. Je třeba i pro takovéto skupiny zajistit veřejnou dopravu. Prostředky z evropských fondů jsou jistě důležité. Je třeba, aby byly vynaloženy na rozumné projekty. Uvedu příklad. Mohu uvést příklady různého financování městskými zastupitelstvími, ale rád si vyslechnu vaše eh, návrhy. Nyní Lucy Anderson, předposlední. Ano, to bylo velice zajímavé pročíst si vaši zprávu a také je zajímavé, že na stránce 32 hovoříte o tom, že velká většina studií eh, v Evropě pochází ze Spojeného království. A eh, to ukazuje, že se na to díváme z pohledu Evropského parlamentu. A tady je určitý problém. Já bych se chtěla zeptat, co je možné učinit, abychom měli eh, lepší informace založené na důkazech ze všech členských států. A za druhé bych se chtěla také eh, zeptat, zda máte nějaké příklady interakcí s eh, se vyčlenováním a e, zajišťováním bydlení, protože e, lidé, pokud e, mají zaměstnání, tak kdy je obtížné jezdit daleko za prací. Bytová politika nebyla dostatečně eh, studována, nefinancovalo se dostatečně sociální bydlení také ve vztahu s dopravou. A předkládáte velice dobré tabulky a přehledy a údaje. To je velice dobré, když se díváme na e, údaje o spokojenosti, ale v případě Spojeného království je třeba oddělit informace od lidí, e, kteří e, mají dotované jízdné ti samozřejmě řeknou, že jsou spokojeni, protože neplatí vůbec nebo neplatí plné jízdné. Takže by mě zajímalo pozadí těchto studií ohledně spokojenosti. A chtěla bych se eh, zeptat, zda máte skutečně statisticky podložené důkazy ze všech 28 členských států, eh, zejména ve srovnání městských oblastí. Eh, my velice často uvažujeme o autobusech v Evropě, ale jsou tu nějaké faktory, které nám umožňují porovnávat výši jízdného, to je třeba také zohlednit, zohlednit eh, životní úroveň, zda si lidé tuto dopravu mohou dovolit. Děkuji. Já mám také jednu otázku. Neexistuje jenom eh, individuální eh, doprava ale, a veřejná doprava, ale také je eh, chůze pěšky a jízda na kole. Znáte příklady nějakých měst, které vsázejí více na tyto prvky, kde není sociální vyloučení tak rozsáhlé, protože lidé chodí pěšky nebo jezdí na kole a to je nic nestojí Znám města, kde si 20% obyvatel nemůže dovolit nejenom auto, ale ani veřejnou dopravu. Je to e, obtížné, než e, nabízet jiné příklady. A máte tedy nějaký pozitivní příklad, ale než budete moci odpovídat, chce jistě také vystoupit zástupce komise. Ne, není tomu tak. Dobře, tak máte slovo. Dobře, já vám velice děkuji za všechny vaše otázky, za všechny vaše připomínky k té studie. Nemohla jsem na všechno zareagovat, protože mi bylo řečeno, že mám jenom pět minut. Chtěla bych říct jenom jednu věc. V prvé řadě je to úvodní studie. Jistě je celá řada otázek, které by bylo možné analyzovat podrobněji. A za druhé, Máme velice eh, málo údajů k dispozici eh, podle eh, typu dopravy, podle uživatelů dopravy, podle těch hlavních témat, které jsou relevantní pro různé typy uživatelů. Provádějí se studie na místní úrovni, na městské úrovni, ale je velice málo studií na celoevropské unii. Jistě bylo by třeba zlepšit statistické údaje na evropské úrovni, abychom mohli lépe pochopit, co jsou největší problémy, když hovoříme o dopravě a sociálním začlenování. A také eh, co se týče výzkumu. V současnosti nové technologie eh, nevyřeší všechny problémy, ale snad bychom mohli více investovat do výzkumu v této oblasti, když budeme investovat evropské prostředky, například z programu Horizont 2020 do výzkumu, měli bychom se pokusit více zaměřit na výzkum nových technologií, které by podporovaly sociální začlenování. A ještě další eh, důležitá otázka, která zazněla v diskuzi. Když zvažujeme posuzování dopadů politik Evropské instituce vždy, když navrhují nějakou politiku a její provádění, tak eh, musí předložit také posouzení dopadů a při posuzování dopadů eh, nesledujeme pouze náklady a přínosy z krátkodobého hlediska. Nevidíme to jenom z hospodářského hlediska, ale posuzujeme to z dlouhodobého hlediska a z hlediska sociálních dopadů, kromě eh, dopadů na životní prostředí. Pokud nezohledníte sociální dopady, pak tu vzniká e, e, riziko, že, budeme, že nedoceníme e, rizika určité volby, když budeme definovat dopravní politiku pouze z krátkodobého hlediska z hospodářské udržitelnosti a efektivnosti, potom to bude znamenat, že nezohledníme rizika sociálního vyloučení, nezohledníme to, že v budoucnu nám to způsobí větší náklady. Budeme muset něco učinit na podporu těchto osob tyto osoby nezmizí. Když tedy zohledňujeme posuzování dopadů určitých politik a zejména této politiky, potom pravidla eh, zapomínáme na sociální dopady eh, při eh, zvažování infrastruktury. Měli bychom mnohem více brát v potaz sociální začlenování, tedy při analýze výdajů a e, přínosů. Další otázkou je skutečnost, že nemáme jednu univerzální odpověď pro všechny. Tyto e, znevýhodněné skupiny osob mají různé potřeby z hlediska mobility. IKT také nenabízí odpovědi na všechny potřeby. Jistě na některé potřeby eh, starších, chudých osob, osob s postižením mohou reagovat jenom na některé potřeby. Existují pilotní projekty, například kdy dopravní podniky poskytují informace s využitím nových technologií, aby byly dostupné i osobám s problémy zraku nebo osobám s jinými specifickými zdravotními postiženími. Je pravda, že bychom měli také zvažovat úlohu místních orgánů. To je opravdu důležité ty projekty, které jsou popisovány eh, ve studii, provádějí ve směs eh, místní orgány, protože ty jsou nejlépe informovány, ale když se snižuje rozpočet, tak eh, je na prvém místě z pravidla rozpočet městských orgánů. O tom bychom měli také přemýšlet. Problém migračních toků a demografického vývoje to je velice důležitá otázka, kterou musíme do budoucna řešit. Některé země se již zabývají těmito otázkami, otázkami migrace již delší dobu. Například tento problém velkého počtu migrantů eh, vznikl v Itálii teprve přednedávnem, ale můžeme se poučit ze zkušeností například Spojeného království nebo Francie. Tyto země mají mnohem více zkušeností s přílivem migrantů. Můžeme se poučit eh, i z úspěšných i méně úspěšných projektů, poučit se z chyb, kterých se dopustili v jiných zemích. Myslím, že evropské instituce mohou udělat velmi mnoho v tomto ohledu. Evropská komise, Evropský parlament, evropské agentury eh, mnohou, mohou hrát velice důležitou koordinační eh, roli a eh, zabývat se těmito otázkami při přípravě politiky, mohou také vytvořit normy, standardy na evropské úrovni, které se budou týkat dostupnosti, flexibility a podobně, nebo mohou upozornit politiky na místní úrovni, že je třeba zohledňovat tyto aspekty, když definují svou politiku. Mohli by zlepšit monitorování, hodnocení, sběr dat v oblasti dopravní politiky, využívání osvědčených postupů, mohou také lépe využívat strukturálních fondů mohou říci, že třeba zvažovat tyto aspekty při využívání těchto prostředků. A jak jsem již hovořila o programech výzkumu, ty jsou také důležité. Je to celá řada návrhů, zejména parlament předkládá eh, celou řadu návrhů eh, komisi i ostatním. Je mi líto, nemohla jsem odpovědět na všechny vaše otázky, měla jsem málo času. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji vám za studii a její prezentaci a domnívám se, že to bylo opravdu užitečné diskutovat na toto téma a eh, doufáme, že to bude implementováno do eh, programu členských států i komise. Děkuji. So, wir kommen dann zum nächsten Punkt. A tím se dostáváme k dalšímu bodu. Balíček energetické unie. Máme tu dva zpravodaje. Je to jednak Hena Virkunen z EPP a jednak pan Eichhout z, z frakce Zelených. To znamená, že nej, nejdřív dostanou slovo zpravodajové a dámy mají přednost. Yes, thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Jedná se o stanovisko k energetické unii. Hlavním výborem v parlamentu je výbor pro průmysl, ITRE, a oni už dnes dopoledne probrali svůj návrh zprávy. Dopravní sektor zatím v tom jejich návrhu zprávy zahrnut není, takže se musíme aktivně zasadit o to, aby svůj přístup změnili, než zpracují závěrečnou zprávu. Víme, že role dopravního sektoru je velice důležitá a pokud hovoříme o Evropské unii, a e, tedy o energetické unii, tak je to více než důležité, protože doprava představuje zhruba třetinu spotřeby energie v celé Evropské unii. A protože jedním z cílů energetické unie je zajistit větší bezpečnost, konkurenceschopnost a dostupnost energetických zdrojů v EU, tak je velice důležité zdůraznit, že odvětví dopravy je velice závislé na ropných podruktech. Je to až 94% závislost. Takže tady je veliký prostor pro zlepšení. Je třeba hledat Eh, způsoby, jak dále snížit efise, emise a to je velice důležité především v městských oblastech, kde žije zhruba 70 evropských občanů. Už to tady dnes eh, zaznělo v souvislosti se zprávou o městské mobilitě, že eh, tady je potřeba dosáhnout značného zlepšení a změn. Projdu teď eh, své stanovisko jenom velice stručně. Je to skutečně jenom stanovisko, takže jsme velice omezeni prostorem, můžeme zdůraznit jenom několik málo věcí. Vlastně nemáme k dispozici ani celou tiskovou eh, stranu, takže se musí zdůraznit jenom to nejdůležitější z odvětví dopravy. Energetická účinnost je jeden z nejdůležitějších cílů balíčku o energetické unii. Je tady představa, že přejdeme k účinnějším způsobům dopravy, jako je železniční doprava, lodní doprava a to je samozřejmě velice důležité, ale ne vždy je to možné a proveditelné, takže nesmíme zapomínat ani na silniční dopravu v budoucnosti, protože ji budeme potřebovat, ale potřebujeme, aby byla ekologičtější než je dnes. Myslím si, že se nám zde k tomu nabízejí jisté možnosti, protože v tuto chvíli jsme mm, hodně závislí v dopravě na ropných produktech, nicméně již teď existují dostupné technologie, které jsou často ekologičtější, existují ekologičtější paliva. Tedy nejrychlejší způsob snižování emisí je tím, že přejdeme na obnovitelná paliva, elektřinu nebo jiné nízkouhlíkové alternativy. Myslím, že potřebujeme komplexní legislativu, která bude stimulovat zejména soukromé investice do technologicky neutrálních eh, možností, jak šířit eh, a zdostupnit eh, alternativní zdroje. Evropská unie by měla mm, mít vedoucí roli, pokud jde o dekarbonizaci dopravy a eh, tento sektor by se ho nakonec mohl vytěžit, eh, podobně jako automobilový průmysl, když například budeme vždy krok před našimi konkurenty. Jak toho dosáhnout, možností může být otevřít trh pro eh, obnovitelné zdroje také v oblasti letecké dopravy. Ale pokud jde o leteckou a námořní dopravu, tak samozřejmě tady je důležité mít na paměti, že jsou to sektory globální povahy. To znamená, že musíme také zdůraznit nutnost eh, vyjednat globálně pratná pravidla například v rámci ICAO nebo v rámci IMO je potřeba vyjednat takové standardy eh, globálně, pokud chceme zajistit eh, splnění cílů v oblasti emisí CO2. Je to velice důležité z hlediska konkurenceschopnosti evropského odvětví. Pokud jde o námořní dopravu, tak podpora včasného nasazení LNG u námořní dopravy, to je velice potřebná věc, tu v Evropě potřebujeme. Pane předsedo, vážení kolegové, digitalizace na tu také nesmíme zapomínat, pokud se snažíme dosáhnout větší energetické účinnosti. Tyto nové technologie, tedy digitalizace, obecně nabízejí velké příležitosti pro inteligentní dopravní služby a tak toho musíme rozhodně využít, vzít to v potaz a soustředit se na možnosti, které tento sektor nabízí. Jak víme, tak inteligentní dopravní e, systém je také energeticky účinnější. A na závěr chci říci, že bychom neměli zapomínat na infrastrukturu a její roli v energetické unii. Funkční infrastruktura je důležitá pro konkurenceschopnost Evropy a také pro fungování vnitřního trhu. Nicméně musíme najít nové způsoby, jak podpořit čistší a energeticky účinnější dopravu. Mohli bychom tak pomoci také ve tvorbě pracovních míst a dalšímu růstu v Evropě. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, tím jsem vám stručně představila hlavní body našeho stanoviska za eh, odvětví dopravy a jeho vlivu na energetickou unii. Pro nás bude asi nejdůležitější zdůraznit, jak velkou eh, eh, roli sehrává doprava v oblasti eh, energetiky, takže je potřeba podpořit investory a celý sektor v posunu směrem k energetické účinnosti a dekarbonizaci dopravy. Chci také poděkovat všem stínovým zpravodajům. Panovala mezi námi dobrá spolupráce a chci vám všem poděkovat za vaše příspěvky. A těším se na další diskuzi s vámi. Děkuji. Thank you very much. Děkuji a nyní vás Heidhout. Děkuji, pane předsedo. Ano, toto je tedy ta druhá část energetického balíčku, který zveřejnila komise. Jde o sdělení před Paříží, to znamená před 21. konferencí stran. Předpokládá se, že to bude ta klimatická organ- eh, konference, která by měla vyústit eh, v nějakou dohodu. V roce 2009 v Kodani to úplně nevyšlo, pokud to mám říct mírně, to znamená, že po šesti letech bychom měli dosáhnout mezinárodní dohody. Eh, to znamená, že počínaje rokem 2020 by všechny strany této dohody měly začít čelit klimatickým změnám. Eh, je to v gesci výboru ENVY, ale má to samozřejmě jednoduché jednoznačnou návaznost na dopravu a proto tedy eh, je potřeba se na to podívat i z hlediska dopravy. Podobně jako kolegyně bych rád řekl, že pokud se podíváme na eh, zprávu výboru Envy eh, týkající se COP21, tak musím říci, že o dopravě se tam zas až tak nehovoří. Ukazuje se, že pokud hovoříme o různých odvětvích, tak často se na dopravu zapomíná. Z klimatického hlediska je to zvláštní, protože pokud se podíváte na eh, stanovování evropských cílů, tak za mě, za, mm, znamenáte úspěchy takřka ve všech oblastech a je tu jedna jediná výjimka, a to je oblast dopravy. Tam emise rostou. A pokud se podíváme na dlouhodobý cíl, to znamená 2 stupně Celzia, tak všechny sektory přispívají eh, k dekarbonizaci a v eh, oblasti dopravy ještě máme velké rezervy. Já si myslím, že to také bude eh, základní poselství našeho stanoviska směřovaného výboru ENVY. To znamená, že bude potřeba zohlednit specifickou situaci v oblasti dopravy. V Paříži se bude věnovat zvláštní pozornost mezinárodní do, námořní dopravě a letecké dopravě. Jak již bylo zmíněno, Víme, že tu jsou dvě mezinárodní organizace, které se tomu věnují, které za to zodpovídají, to znamená Mezinárodní organizace pro civilní letectví a Mezinárodní námořní organizace. Eh, obě eh, organizace nejsou zvláště proslulé rychlé, rychlou eh, reakcí v oblasti klimatu a Zároveň si eh, je tedy jasné, že eh, delegace IMO tedy eh, v Londýně se účastnila diskuze o monitoringu dat v oblasti mezinárodní námořní depravy a také se hovořila o tom, hm, je, hovořilo o tom, jestli by IMO měla stanovit Eh, hodnoty pro emise v námořní dopravě. Eh, pokud eh, si tedy uvědomíme, že například Marshallovy ostrovy mají hodně lodí, je to významný stát vlajky, ale Eh, samozřejmě eh, anticipují problémy eh, spjaté s klimatickými změnami už tím, že roste hladina moře. To znamená, že, jsou, že se jich to bezprostředně dotýká a je velmi zajímavé, pokud se podíváme na ty diskuze o klimatu, které ne, nezačínají právě v IMO. A já si myslím, že i ICAO, to znamená Organizace pro civilní letectví, by se tedy tím měla začít zabývat. Ano, všichni víme, že to nebude jednoduché a že existují určité pochybnosti o tom, jestli ICAO tak učiní. Nicméně si myslím, že pokud tedy pracujeme na stanovisku, eh, které se má týkat mezinárodní klimatické eh, snahy nebo mezinárodního jednání v oblasti klimatu, tak musíme tuto organizaci do toho zahrnout a proto jsem tedy zmínil obě organizace i ve svém stručném stanovisku. To znamená, že obě organizace by tedy měly přispět ke stanovení globálních cílů a k tomu, aby tedy eh, oteplování bylo pod dvěma stupni Celsia. Eh, vzhledem k pravidlům, která platí, je to stanovisko poměrně stručné, to znamená, že prostřednictvím pozměňovacích návrhů můžeme získat větší pružnost, to vidíme, co se nám podaří dosa- čeho se nám podaří dosáhnout. Nicméně se nám, eh, jsme se snažili do toho vtělit ty možná nejdůležitější eh, body. Explicitně jsme zmínili bod, který hovoří o tom, že dekarbonizace není pouze technologická záležitost, že se to tak týká také, na úrovni, eh, týká také úrovní spotřeby, že to souvisí s logistikou, že i to je oblast, kterou je možno zlepšit. A kromě toho jde o elektrifikaci eh, dopravy, která opět spadá do eh, technologických otázek a Konečně eh, závěrečná část eh, stanoviska se týká eh, cen. Já si myslím, že to je tedy jedna z největších, nejdůležitějších věcí, kterou v oblasti dopravy řešíme. Pokud se podíváte na dotace z fosilních paliv celkově, netýká se to pouze dopravy, ale nutno říci, že právě v oblasti dopravy dotace fosilních paliv existují, tak je to 5300 dolarů eh, ročně, eh, pokud jde o fosilní paliva. Já si myslím, že z toho jasně vyplývá, že to jsou nerovné podmínky a proto tedy eh, je to jeden z nejpalčivějších problémů, pokud se skutečně snažíme přejít k nízkouhlíkové ekonomice i v oblasti dopravy. Myslím si, že to si zaslouží naši větší pozornost a že bychom tedy měli zohlednit konkrétní situaci v oblasti dopravy. Můžete si být jistí tím, že se tady pokusíme po kročit o něco dál. Eh, lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 5. června. Já se tady těším na příspěvky stínových zpravodajů a doufám, že se nám podaří vytvořit dobré stanovisko, které tedy přispěje zásadním způsobem eh, k diskuzi ve výboru Envy, protože na konci roku se bude konat velmi významná konference o klimatu a doufejme, že eh, sektor dopravy tam dostane dostatečnou, eh, dostatečné místo. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Christine Devon. Děkuji vám, pane předsedo. Já teď vystoupím jménem Terezy Griffin, která bohužel dnes odpoledne nemůže být zasedání přítomna. Tereza Griffin by chtěla paní eh, Virkunen poděkovat za odvedenou práci a za to, že se také věnovala důsledné konzultaci stínových zpravodajů. Zpráva o energetické unii je zpráva velice důležitá, protože naznačuje budoucí vývoj této koncepce, což bude mít samozřejmě velký dopad na zaměstnanost, podnikání, na dopravu v Evropě. Toto stanovisko je velice zajímavé a Tereza doufá, že výbor ITRE vezme návrhy tohoto stanoviska v potaz. Tereza Griffin já si myslí, že je potřeba podporovat další elektrifikaci dopravy, tak, abychom snižovali emise, ale je potřeba k tomu doplnit, že energetická unie se musí opírat o velice transparentní přeshraniční systém řízení, který bude také zohledňovat roli občanů, občanské společnosti a místních úřadů. Tereza Griffin by chtěla také posílit sociální aspekt eh, tohoto stanoviska, tak abychom zajistili, že se respektují sociální pravidla eh, ve všech oblastech eh, dopravy. Dále se domnívá, že třeba podporovat jak veřejné, tak soukromé investice do infrastruktury, abychom podporovali udržitelné druhy dopravy. Tereza Griffin je připravena s vámi dále spolupracovat na tomto stanovisku a doufá, že výbor dopravy předloží vyvážený materiál. A teď bych se zmínila o pařížském protokolu, jestli dovolíte. Evropské sdělení k COP21 je referenčním dokumentem, kde se hovoří o prioritách EU, pokud jde o další vyjednávání o pařížském protokolu. Více než 115 účastníků myslím, ukazuje, že před námi stojí obrovský úkol. Nicméně my nesmíme eh, eh, sedět stranou, musíme se jasně zasazovat o transparentní a eh, objektivní a silné cílem. My chceme, aby vznikla právně závazná ustanovení o snižování ve srovnání s rokem 2010. Musíme jít příkladem, musíme předložit ambiciozní klimatický balíček a snižování emisí CO2 v dopravě. Stanovisko pana zpravodaje se ubírá správným směrem a já navrhuji, abychom tam ovšem některé věci doplnili. Ovšem, jak už zaznělo, stanovisko je omezeno ve své délce, takže pokud je o politické cíle, chceme zdůraznit viditelnost odvětví dopravy nejenom v tom hlavním dokumentu samotného pařížského protokolu, ale i v paralelních iniciativách, jako například eh, program eh, COP21 pro inovativní řešení. Zde se počítá se spoluprácí s nevládními organizacemi. Také chceme posílit financování nebo respektive finanční pobídky, eh, které by více nasměřovaly financování do sektoru dopravy. Vzhledem tomu, že více než 70 obyvatel žije v městských oblastech a že městské emise představují zhruba jednu čtvrtinu emisí z dopravy, tak je třeba zmínit výzvy, s nimiž se potýká udržitelná městská mobilita v této souvislosti. Ještě k té udržitelné mobilitě, myslím si, že řešení v této oblasti by se neměla omezovat pouze na elektrifikaci dopravy, že bychom měli eh, zohlednit i další druhy vozidel, která jsou také skutečnými alternativami, jako například eh, vozidla na plyn, na bioplyn. Evropská unie zde musí jít příkladem, to znamená, že potřebujeme legislativní iniciativy, které budou vycházet z balíčku pro klima z roku 2014 musí být dostatečně ambiciózní a musí poskytovat rámec pro eh, snižování emisí eh, CO2 z dopravy. Takže chceme docílit 35 eh, procentního poklesu do roku 2030. Děkuji. Nyní Ivo Belet, prosím. Děkuji, děkuji vám, pane předsedom. Promiňte, zvonil mi to telefon. Já jsem zpravodajem ve výboru pro životní prostředí, pokud jde o energetickou unii, ale tady bych se teď soustředil jako stínový zpravodaj na pařížský protokol. Nejprve chci si, že naše skupina také sdílí obavy, které tady e, sformuloval ve svém stanovisku pan zpravodaj, zejména pokud jde o elektrifikaci dopravy. To je třeba samozřejmě posílit a urychlit. Pokud jde o dosažení eh, cílů z Bílé knihy, tak i zde plně souhlasíme. Ještě bych chtěl zdůraznit, a sám to zdůrazňuji ve své zprávě jako zpravodaj, mm, nedostatečné zapojení Mezinárodní organizace pro námořní a leteckou dopravu do celé záležitosti, protože je potřeba, aby na sebe vzali určité závazky a my vidíme, že tady nedochází e, v podstatě k žádnému pokroku. Všichni víme, že je potřeba pokroku dosáhnout e, před koncem příštího roku, což je v podstatě za dveřmi. A je potřeba, aby ICAO a IMO prokázali pokrok, eh, pokud jde o dosažení stanovených cílů. Ten je doposavat skutečně velice pomalý. Pokud jde o pařížský protokol, tak zde třeba jasně říci, že závazky těchto organizací jsou eh, jsou potřeba, jsou, jsou nutné a v tuto chvíli nás nepokojuje velice pomalý pokrok. Já bych chtěl ještě říci, že musíme také řešit citlivou otázku danění sektoru letectví. Je potřeba prověřit možnosti, které se zde nabízejí a řešit výsadu tohoto sektoru, pokud jde o eh, daně. Musíme vzít v potaz DPH, daň z paliva a eh, zjistit eh, jak naložit eh, s výjimkami, které v daňové oblasti eh, panují a že by bylo asi dobré snížit eh, tyto privilegované sazby, tak aby ta doprava, toto odvětví bylo srovnatelné s dalšími druhy dopravy. Já vím, že to je citlivá záležitost, ale myslím, že je naší povinností se této problematice věnovat. A na závěr, pane předsedo, chci říci, že musíme také řešit otázku alternativních paliv, infrastruktury pro elektrifikaci, ale o tom už se píše v samotném stanovisku a já předpokládám, že řada těchto záležitostí bude také ošetřena mm, ve vaší zprávě o Bílé knize VIME, takže tam dojde k jistě určitému překryvu. Děkuji. Děkuji. Kosmas Lotovský má slovo. Děkuji. Na chtěl bych poděkovat panu. Děkuji, pane předsedo prvé řadě bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za návrh stanoviska, protože v politice životního prostředí a klimatu hraje doprava důležitou roli a je třeba, abychom se k tomu vyjádřili. Doprava je prakticky jediným odvětvím, v němž emise jenom rostou, což statistiku jenom zhoršuje. Dopravních prostředků využívají všichni občané, všichni přispíváme k úniku emisí, ale všichni máme zájem na splnění optimistických cílů v Paříži. Fosilní paliva tady, tady nejde o znečišťování životního prostředí, ale důležitou roli hrají eh, ceny za tyto energie. Týká se to všech možností. Všechno to má svou cenu a ta cena není nízká. Nemůžeme dopustit, aby spotřebitelé, aby eh, hospodářské podniky eh, byly vystaveni příliš velké zátěži aby se stanovovaly pracovní plány sledující jenom emise skleníkových plynů. Ty musí sledovat souběžně více cílů. Evropská unie není jednotná a možnosti členských států jsou různé a k tomu je třeba přihlížet. Ceny za využívání veřejné hromady nezbytné dopravy budou například eh, různé v Polsku, kde využíváme zejména černého uhlí. A tyto eh, náklady nemohou jít na úkor eh, méně rozvinutých členských států. Dále si musíme uvědomit, jak velkou roli hraje infrastruktura a dostupnost periférních oblastí EU. Chceme stavět další silnice, dopravní cesty, železniční cesty. Chceme zajistit rychlejší přepravu. Role investic je jistě důležitá, ale ty cíle snižování emisí nemohou eh, zabránit rozvoji klíčových eh, projektů. TNT, koridory a sítě patří k těmto klíčovým cílům. Eh, mají spojit západ s východem Evropy. A za třetí je třeba ochránit služby v této oblasti, usilovat o inteligentní řešení přepravy zboží. A přitom myslím například na kabotáž. Je možné lépe využít dopravního potenciálu a snížit emise. Další liberalizace a otevření trhu kabotáže by nám přineslo i e, přínosy v oblasti ochrany životního prostředí. Domnívám se, že role dopravy bude při přípravě usesení důležitější, když to zdůrazníme dále Jose Ignacio Fare. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se eh, vyjádřit k tomuto stanovisku. Velice děkuji za tuto práci a za velice pro eh, spolupráci odvětví dopravy se eh, velice opírá o využití fosilních zdrojů. A dekarbonizace je klíčovým úkolem pro evropskou dopravu protože čelíme změnám klimatu, potřebujeme ekologičtější energie a potřebujeme dopravu, která bude méně závislá na vnějších energetických zdrojích, proto podporujeme čistší eh, technologie v oblasti energetiky a rozsáhlé projekty, které eh, mohou projevit značný potenciál. Jedna z hlavních oblastí jsou obnovitelné zdroje energií. A potřebujeme také větší eh, kapacity uchovávání elektrické energie v klíčových bodech, abychom zlepšili kvalitu ovzduší. Evropa musí mít vedoucí pozici na trhu. Je to nutné, abychom zajistili interoperabilitu, aby inovativní společnosti mohly eh, využívat možností celoevropského trhu. Bylo by dobré podporovat veřejnou dopravu, protože to je jedna cesta, jak využívat eh, nových forem, jak vytvářet inteligentní eh, systémy pro uživatele které poskytnou to občanům atraktivnější řešení a usnadní jim eh, mobilitu ve městech. Také je třeba, abychom podporovali železniční a námořní dopravu, zejména nákladní dopravu. Je třeba lépe využívat eh, vzájemné propojení mezi přístavy a dále byly podepsány dohody o využití zemního plynu, abychom posílili energetickou nezávislost. Je třeba podporovat infrastrukturu, eh, zavádět deňové prázdniny. V tomto návrhu stanoviska postrádám ambice z hlediska dekarbonizace námořní a letecké dopravy od roku 1997 a IMO usilovala o mezinárodní eh, dohodě na snižování emisí eh, skleníkových plynů v námořní dopravě pokrok nebyl především eh, veliký. Ty Maršalovy ostrovy jsou třetím eh, jsou třetí zemí, která má nejvíce registrovaných lodí pod svou vlajkou. Není tu dostatečná eh, transparentnost a reprezentativnost této organizaci. A jsou tu pokusy změnit status quo a vnést eh, trochu pokroku do eh, Mezinárodní námořní organizace. Nyní bude zásadní, aby Evropská unie využila všech možností, které má a přiměla jemou k určitému pokroku. Co se týče investic, musíme provést prioritizaci investic z Evropského strategického investičního fondu a ve prospěch stabilní společnosti. Musíme se zaměřit na projekty, které jsou možná eh, ohroženy tím, že nezískají prostředky z jiných strojů. Měli bychom eh, podporovat investice do eh, říční, železniční dopravy, podpořit intermodalitu. S radostí budu pomáhat s pravodajovi a chci také dále o tom diskutovat se stínovými zpravodaji. Děkuji vám. Děkuji. Pavel Telička. Yes, Mr. Chairman, thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Byl jsem požádán v podstatě na poslední chvíli, abych vystoupil jménem Gzena Meissner. Podobně jako ráno jsem neočekával, že to bude potřeba, protože sám jsem měl jiné povinnosti v dalších výborech, takže nebudu mluvit sám za sebe, zmíním tedy možná později některé pozměňovací návrhy pak pošlu přímo panu zpravodaji. Teď eh, k gizíněným poznámkám. My si přejeme, aby v Paříži bylo dosaženo právně závazné dohody pro boj s klimatickými změnami. Je samozřejmé, že Eh, všichni sdílíme asi podobné eh, přání ambice, pokud jde o Paříž. Dále chceme zdůraznit, eh, že čím více partnerů se připojí, tím je jasnější, jasnější, že bude dohoda efektivnější. Doprava velice přispívá k emisím CO2, ale všichni dobře víme, některé druhy dopravy Eh, vyvinuli již nyní eh, poměrně značné úsilí, zatímco jiné eh, sektory nikoliv. Evropa by neměla přistupovat k jednostranným povinnostem. Pokud nebude dosaženo globální dohody, tak jednostranné závazky na straně EU by přinesly obrovské náklady, ale přitom by to nepřineslo až takové e, výhody v oblasti e, nižšího poškozování životního prostředí. Takže takováto jednostranná opatření by mohla být spíše kontraproduktivní. Neměli bychom e, opakovat v této souvislosti chyby z minulosti. Měli bychom se zaměřit například na námořní dopravu. Takže je potřeba, aby se kdy hodě připojilo co možná nejvíce stran, protože jedině tak můžeme eh, předcházet eh, tomu, že uhlíkové emise se budou přesouvat do jiných eh, regionů. Takže možná předložíme ještě společně s kolegy z ALDE pozměňovací návrhy. Děkuji, Maria Kilen. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové, milé kolegyně. Ráda bych poděkovala oběma zpravodajům za jejich práci. Předložíme některé pozměňovací návrhy, nicméně bych ráda řekla oběma zpravodajům v tuto chvíli následující věc. Pokud jde o energetickou unii a bezpečnost, myslím si, že to jsou témata, na která bychom se měla soustředit ještě víc a měli bychom zmínit také infrastrukturu v oblasti alternativních zdrojů energie, protože to je velmi důležité do budoucna. A v budoucnu to bude mít stále větší význam. Pan kolega Eichhout. Ano, Inteligentní doprava ve městech je samozřejmě velmi důležitá s ohledem na snižování emisí oxidu uhličitého v rámci Evropské unie je potřeba eh, koordinovat územní plánování a dopravu, to musíme brát taky, na, na, eh, musíme brát taky v potaz. A pokud jde o inteligentní systémy a nové služby, tak to všechno samozřejmě přispívá k tomu, že dopravní chaos bude menší a myslím si, že by to mělo v, tomto, eh, v této souvislosti zaznít. Tolik tedy eh, příspěvky z naší strany, eh, kromě toho vám to zašleme ještě písemně. Eh, děkuje, děkujeme. Říkal jste, že pošlete líbezbrief, nevěděl jsem, že líbezbriefy jsou veřejné, ale budíš. Není Petr Lindgren. Ano, děkuji. Já si myslím, že v oblasti dopravy vládne nedostatek informací. Slyšel jsem, jak tu někdo říká, že bychom měli deregulovat eh, doprav, oblast dopravy a kapotáž. Já se ptám, jestli zavíráte oči před tím, co se děje. Jsou tu lidé, kteří mají měsíční mzdu 250 euro a vy říkáte, že bychom měli oblast dopravy deregulovat. To by přece byla naprostá katastrofa pro celé odvětví. Ve Švédsku uh, máme naftu, která je tedy uh, není ekologicky uh, škodlivá, přivážíme ji e, v tankerech a používáme v nákladních vozech, které jezdí po našich silnicích. A řidiči v těchto nákladních automobilech si takřka nevydělají ani na jídlo. A nyní slyšíme o tom, že de- deregulace e, odvětví kabotáže by mohla mít pozitivní ekologický dopad. Já si myslím, že musíme především dbát na důstojné podmínky těchto lidí, musí mít eh, co jíst. Já jsem působil eh, v této oblasti 30 let a eh, nevím, jestli toto je dobrá cesta. Děkuji. Děkuji, ale Právo na svobodný názor má i ten, eh, kdo říká něco, co se vám nelíbí. Nyní má slovo eh, komise z DG Energy, to bude Kilian Cross, prosím. Děkuji, pane předsedo. Evropská komise vítá toto stanovisko vašeho výboru. Chtěli bychom zdůraznit, že koncepce energetické unie je komplexní koncepce zohledňující řadu politických aspektů, což řekl i komisař Ševčovič, když ji před, představoval. To znamená, že sem spadají otázky klimatu, to, co řeší eh, DG Markt, DG Move eh, a další eh, útvary. A konkrétně to vidíte také na naší cestovné, cestovní mapě, kde je již nyní několik akcí, celkově jich je 43, ale některé z nich jsou již naplánovány na rok 2016 a jsou právě z oblasti dopravy, takže eh, Myslím, že to naznačuje, že považujeme dopravu klíčovou, za klíčovou, pokud jde o energetickou unii, protože přispívá či může přispět ke snížení emisí. Proto ovšem potřebujeme čistější vozidla, větší využívání obnovitelných zdrojů a potřebujeme také balíček pro silniční dopravu. Takže vítáme, že váš výbor se snaží přispět svým stanoviskem, jenom bychom ještě zdůraznili, že pro nás je energetická unie eh, věcí vycházející z dialogu také s parlamentem, s občany. A eh, ten program 43 iniciativ eh, naznačuje, že počítáme s dialogem s Evropským parlamentem, těšíme se na úzkou spolupráci s vámi a už jsme na samém počátku řekli, že v souladu s novou soustavou řízení chceme také více zapojit Evropskou občanskou společnost do dialogu o energetické unii. Chceme zdůraznit také eh, to, že je velice dobré nastavit eh, důvěru v naší spolupráci. Ta je důležitá také mezi evropskými institucemi a členskými státy, eh, pokud chceme správně členské státy přesvědčit o potřebnosti a vhodnosti cílů energetické unie. V tuto chvíli tedy nemáme žádná další eh, vyjádření k vašemu stanovisku. Děkujeme za jeho zpracování. Děkuji a nyní má slovo Lina Badram z generálního ředitelství pro klima. Děkuji, pane předsedo. Přeji vám všem hezké odpoledne. DG Klima by vám chtělo velice poděkovat, velice vítáme toto stanovisko a také vítáme příspěvky, které jsme si dnes vyslechli, které nám pomáhají pochopit tuto tématiku. Jistě sdělení o pařížském protokolu je důležitým prvkem eh, energetického balíčku EU. Bylo to přijato 26. února a naprosto eh, zapadá eh, do projektu energetické unie. Pařížský protokol rovněž zahrnuje určitou vizi pro národní příspěvky příspěvky členských států v rámci této dohody. Týká se to všech odvětví ekonomiky. Stále ještě usilujeme u všech hlavních ekonomik o tento přínos a chceme v kontextu nové dohody stanovit nové ambiciozní cíle. Také eh, se zaměřujeme na ICAL a IMO a eh, uvědomila jsem si ty návrhy, které eh, zazněly v návrhu. Nestačí dostatečně zdůrazňovat úsilí IMO i ICAO a již Ehm, dříve bylo řečeno a já mohu stílet vaše zklamání s jejich váhavým postupem. Ale eh, chceme eh, multilaterálně postupovat a komise eh, učiní příslušné kroky ve vztahu k oběma organizacím jaká je naše očekávání od Paříže. Chtěli bychom dosáhnout eh, dohody, eh, která bude eh, proveditelná protože jde o globální odpovědnost. To znamená, že se chceme dohodnout na vizi o dlouholetých cílech Eh, spolu s mezinárodními aktéry. Kromě toho naše sdělení obsahuje 60% cíl do roku 2050 oproti úrovni z roku 2010. To je eh, naprosto v souladu eh, s zprávou o pátém hodnocení a my se domníváme, že to je velice v souladu s tím s těmi dvěma eh, stupni snižování. A eh, tímto bych chtěla ukončit své poznámky. Děkuji a nyní mají slovo ještě oba dva eh, z Pravodajové. Nejprve pan Hena Virkumen. Yes, Mr. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já bych vám všem chtěla poděkovat za vaše poznámky. Čekám v příštím týdnu eh, vaše pozměňovací návrhy, pak se můžeme pochopitelně znovu sejít a já doufám, že z toho vzejde kvalitní stanovisko reprezentující celý náš výbor. Těším se na spolupráci s vámi všemi. Děkuji. Vielen Dank und jetzt Bas Eickhout. Děkuji. Děkuji nyní má slovo Bas Eickhout. I já chci poděkovat všem kolegům za jejich příspěvky, děkuji především stínovým zpravodajům, budeme pracovat na kompromisech. Je velice dobře, že chcete přispět k tomuto stanovisku. To, co říkala Kristýn, to je velice zajímavé, takže se těším, že to do zprávy doplní. Také to, co říkal Ivo, pokud jde o daně, tak si myslím, že to je správný argument v oblasti letectví, takže se těším na to, jak to tady zapracujeme do našeho stanoviska k tomu, co říkal Kosmas Lotovský Souhlasím s otázkou infrastruktury. Je důležité to tam zmínit. Pokud jde o diverzitu zemí, tak to je velká věc i v rámci OSN, že není možné mm, v podstatě udělat žádný krok eh, aniž byste narazili na otázku diferenciované odpovědnosti. Na to určitě narazíme i v Paříži, už teď se na to těším, ale ono i v rámci Evropské unie eh, narážíme na obrovské rozdíly také ohledně toho, co očekáváme od jednotlivých členských států. Teď je tady ta koncepce sdílení eh, úsilí, kdy očekáváme vlastně různé příspěvky různých členských států. Některé členské státy například na východě Evropy dokonce mají možnost navýšit eh, své emise, takže vlastně i Evropská unie eh, se s touto záležitostí potýká a podobně je to v oblasti obnovitelných zdrojů. I tam se zohledňují značné rozdíly mezi členskými státy. Eh, ještě k energetické unii. Eh, já jsem teda eh, zvědavý, jak bude vypadat ten systém řízení. My jsme navrhovali poměrně kvalitní, který komise zamítla, tak jsem zvědav, jak to bude pokračovat. Pokud jde o to, co říkal Pavel jménem Gozíny, souhlasím, globální dohoda je samozřejmě vždy efektivnější. Těším se že už jednoho dne nebudeme muset diskutovat o přesunech uhlíkových emisí, protože to zkrátka nebude relevantní. Ale k otázce jednostranných kroků, tak na diskuzi s Gazínou se velice těším, protože je to důležité zvláště pro EU jako kontinent. Eh, hodně závisíme na dovozu zdrojů, takže pokud je tady eh, země, která eh, dosáhne přechodu k jiným zdrojům rychleji, tak to pro něj bude jistě ekonomicky výhodnější a tak si myslím, eh, že ty jednostranné akce mohou být eh, ekonomicky přínosné eh, v určité situaci. Pokud je o alternativní paliva, mm, určitě ano, děkuji za ten švédský příklad k tomu, co říkal mm, Petr o kabotáži, tak eh, já nechci tuto eh, záležitost do svého stanoviska zapracovávat, protože nakolik vím, tak eh, pařížský protokol se týká téměř všeho, naštěstí ne kabotáže, už tak je toho opravdu hodně. A ke komisi, pokud jde o ICAO a IMO, tak já souhlasím, že to jsou přesně ty mezinárodní organizace, které by měly udělat další kroky ale myslím si, že právě v Paříži bychom mohli nastavit eh, určité východisko a i cíle pro tyto sektory. Vidím, že to, v to příliš eh, nevěříte, tak možná musíte zapracovat na neutrálnějším výrazu, abyste tak nedávali najevo, co si myslíte, ale já si myslím, že tyto sektory už teď mají stanovené své vlastní cíle, což obvykle um, neumožňujeme jiným odvětvím, aby si sami stanovovali cíle. Ve výboru pro životní prostředí jsme žádali studii ohledně toho dvoustupňového cíle, cíle v podobě dvou stupňů. A eh, dívali jsme se na dopady v oblasti letectví a námořní dopravy a já myslím, že to rozproudí obrovskou diskuzi, jak v ICAO, tak v IMO, až se ukáže, jak tomu skutečně je. Myslím, že v Paříži budeme muset být eh, velice aktivní a, a tlačit na překonání toho pomalého tempa, na které narazíme v, narážíme v ICAO a v IMO. Takže já doufám, že moje zpráva v životním prostředí bude ambiciozní nebo ambicioznější než eh, to, co říkala Evropská komise a doufám, že mě i zbytek parlamentu podpoří. Na další diskuze s vámi se velice těším, jestli si to užijeme. Ano, děkuji zpravodajům a děkuji za všechny příspěvky v rozpravě. Lhůta je pátek 5. června ve 12 hodin k překládání pozměňovacích návrhů a přejdeme k dalšímu tématu a to je vystoupení evropských eh, koordinátorů. Petr eh, Baláš není přítomen, jak už jsem o tom hovořil, potom Karlo Seky, evropský koordinátor pro Atlantský koridor. Prosím, zaujměte místo tady nahoře na podiu a Martin Groš se může také posadit, pokud chce zůstat na místě a poslouchat může. Začneme vystoupením Karla Sekyho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 Chtěl bych přivítat nového pracovníka sekretariatu výboru TRAN. Je to pan Fuchs z výboru Envy a se svými zkušenostmi jistě přispěje k tomu, že stanoviska do Paříže pro výbor Envy budou korunovány úspěchem. Vítejte v našem výboru a těšíme se na dobrou spolupráci. A teď dávám slovo Karlu Sečimu. Já vám velice děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, velice mě těší, že mám tuto příležitost a vyměňovat si eh, názory s vámi o plánech Atlantského koridoru. Já jsem koordinátorem pro tuto oblast. Těším se na vaše připomínky, kritické připomínky, jsem k vaší dispozici. A mm, studie je k dispozici také v písemné podobě, ale to se bude samozřejmě ještě vyvíjet, bude nás to provázet během tohoto období v naší práci spolu s různými eh, složkami zprávy koridoru a budeme se snažit co nejlépe využít čas i dostupné prostředky a zdroje. Krátce bych vás chtěl uvést do tohoto dokumentu. Budu přitom využívat obrázků a chtěl bych vás seznámit s hlavními charakteristikami Atlantského koridoru. Hlavní charakteristiky Atlantského koridoru naleznete na prvním obrázku. Je, má velice silnou námořní složku, jak vyplývá z obrázku a naznačuje to již název. Zahrnuje 13 hlavních eh, přístavů, eh, nacházejí se na moři i na vnitrozemských říčních cestách a e, tyto přístavy tvoří e, ucelenou síť e, z hlediska železnice. Je to koridor číslo čtyři, to je páteř toho atlantského koridoru a já jsem velice rád, že mohu zdůraznit, že nedávno, včera, jestli se nemýlím, Německo podepsalo dohodu že se stane součástí železničního koridoru číslo čtyři, takže se těšíme na velice těsnou spolupráci. Týká se to také přeshraničních částí eh, koridoru mezi Portugalskem a Španělskem, mezi Španělskem a Francií, Francií a Německem a eh, také má určité specifické problémy. Jsou to eh, určitá úzká místa a ta nám připomínají situaci v baltských státech, kde jsme použili obdobná řešení. Takže vidíme, Atlantský koridor spojuje velice důležité země a trhy u Atlantského oceánu s centrem, se srdcem Evropy. Jeho eh, úloha bude velice důležité, jakmile se zdvojnásobí kapacity Panamského kanálu a bude tam vytvořen další dopravní tok směřující eh, přes Atlantik do Evropy. Jak eh, vidíte na mapě, asi to v tomto osvětlení není tak jasné, ale dá se to odhadnout. Tento koridor je žlutá linie, která se táhne z jihu Španělska, jihu eh, Portugalska přes Mannheim Strasburku. Tady vidíme tmavě eh, modře zobrazené trasy, přeshraniční sekce, kde eh, se již pracuje. To se týká eh, jména spojení mezi Francie a Německem. A týká se to také uh, hraničního propojení mezi Španělskem a Francií. A co se týče Portugalska, tak tady probíhají studie i práce a práce by měly e, začít velice záhy na tom jižním propojení, zatím Beira až Salamanca. Tato část již funguje, ale e, bude třeba dosáhnout ještě značného vylepšení, takže příslušné studie se provádějí. A když se podíváme na hvězdičky, tak ty zobrazují aplikace, které jsme obdrželi. Byla to celá řada dobrých projektů, které byly předloženy také je obdržela Evropská investiční banka. Vidíte, že je do toho začleněna většina důležitých evropských eh, přístavů. A eh, celá řada projektů požádala o podporu. Přejdeme na další obrázek a podíváme se, do jaké míry je to v souladu s TNT vpravo na obrázku. Je to elektrifikace železnice, která eh, již pokročila, je to téměř 90 i když máme různé hnací systémy, eh, takže usilujeme o eh, společné standardy. A bylo také dohod to, že mezi Portugalskem a Španělskem eh, bude vypracován plán eh, rozložení, aby toto řešení pokročilo vysokorychlostní eh, systémy jsou ve Španělsku a zbytek se musí konvertovat Eh, zástupci vašeho výboru eh, navštívili Baskicko, takže máte představu o tom, jaká je tam situace, jak se vyvíjí tento program eh, včetně toho, že se podařilo dosáhnout důležitého pokroku. Ty sítě tu nejsou, ale chceme je velice rychle zavést. My jsme Chtěli bychom navázat na tu diskusi, kterou jste již vedli. Ener- využití energií je důležitým tématem. Tady je velký zájem a je třeba uspokojit tyto potřeby, protože CCA, to je tedy důležitá kontrolní oblast, která má dopad na Severní Ameriku a pro spojení eh, přes Atlantik se Severním mořem. Je tu tedy požadavek na investice do hlavních přístavů. Samozřejmě také eh, investice do lodí je třeba přizpůsobit eh, motory této dopravě, ale bude to mít důležité dopady na životní prostředí, bude to mít dopady na snižování emisí CO2 a podobně. To jsou také velice zajímavé projekty, které se týkají tohoto koridoru. Co se týče dálnic, tak situace je uspokojivá v Atlantském koridoru, ale stále ještě máme problém, abychom zahájili interoperabilní systém mítného, který umožní spotřebitelům využívat této infrastruktury. Tedy takové jsou cíle a priority Atlantského koridoru. Ty cíle jsou více či méně známé. Máme tady podporu model split, zejména lepšího využití infrastruktury železničních systémů, zejména pro nákladní přepravu, propojení národních sítí, interoperabilita železničních sítí, eh, řešení systému, aby se eh, TRSM lépe rozložili a co je specifickým rysem tohoto koridoru je e, dimenze vůči Atlantickému oceánu, je to podpora námořní dopravy, cestou inovací, zjednodušení využívání eh, čistých paliv jako LNG a podobně. Takže jde o konektivitu, o rozvíjení nových modelů logistických platform, spolupráce mezi e TMS koordinátory, protože s tímto koordinátorem budou spolupracovat další koridory, dále plány změny systém na URC, dokončení propojení Evora Merida, Evora Barados a zlepšení eh, přeshraničních spojení a služeb, využití LNG zlepšení využívání přístavů. Pokroku již bylo dosaženo v Portugalsku, ale je třeba ještě mnohé učinit a také je třeba eh, zlepšit viditelnost tohoto eh, koridoru vzhledem k logistice, abychom lépe využili jeho potenciálu. To je tedy to hlavní poselství, pane předsedo, dámy a pánové. To je tedy obsah toho plánu práce a já jsem k dispozici a s radostí odpovím na všechny vaše otázky. Já vám děkuji. Do posud se přihlásili pouze dva o slovo, pan van de Kamp je až třetím. Máte slovo. Pane předsedo, děkuji vám. Čím více slyším o těch koridorech TNT, tím více se mi celá ta záležitost líbí. Skutečně se totiž domnívám, že to je klenot v rámci evropské dopravní politiky. A co by zástupce EPP vám mohu říci, že naše frakce je přesvědčena o tom, že tuto politiku musíme podporovat ze všech sil. Jsem velmi rád, že i Štrasburg je součástí té, tohoto koridoru. Vysokorychlostní eh, eh trať Štrasburg-Paříž má u Seven velké problémy. Pane profesore Seky, já mám samozřejmě osobní zájem na tom, aby tento vlak jezdil přesně. Nicméně pan profesor je příliš zdvořilý. Vy jste velmi moudrý, já taky nejsem hloupý, ale myslím si, že by bylo potřeba, abychom zmínili eh, některé konkrétní informace. Ptám se vás, jestli tedy jsou na to peníze, jestli to plánování eh, je přesné. Možná jsou to hloupé otázky, ale se ptám, kdy ty plány, kdy ty projekty budou hotovy, protože tolik času v Evropě nemáme. Musíme si, dát, eh, musíme si pospíšit. Nesmíme si dávat na čas. A v tom hodnocení jsem eh, trochu dualistický, pokud to mám říci velmi mírně. Musíte nám říci, proč by bylo možno eh, něčeho dosáhnout rychleji a lépe. Eh, vy jste samozřejmě vysvětloval, že je velmi obtížné převádět energii z Maroka do Španělska a ze Španělska potom do Francie, protože Pireneje mm, představují na této cestě velmi obtížnou překážku. Ale já se ptám, jestli i tady by bylo možno vytvořit nějaké jednodušší eh, spojení. Pokud řeknete, že to je nesmysl, tak to prosím řekněte. Ale umím si představit, že by něco takového mohlo existovat i v oblasti energetické unie, protože se staví ledacos. Komise pravděpodobně eh, bude nervózní, když něco takového slyší, ale myslím si, že bychom tady měli vymyslet nějakou lepší eh, spolupráci. To znamená energie a ten TED. Jak to jde dohromady? Děkuji. A nyní paní Bilbao, prosím. Sí, Děkuji. Děkuji, pane Seke, za vaše vysvětlení. Myslím si, že všechny ty věci, které jste zmínil, takže se všemi můžeme souhlasit a asi bude souhlasit většina poslanců Evropského parlamentu, ale otázka stojí, a to mě také zajímá, zda v těchto projektech, eh, v celém tom sloupci, který jste nám ukázal, jsou projekty, které už eh, představili členské státy pro tuto eh, atlantskou osu. Zda tam jsou skutečně dobré projekty, které řeší dvě základní otázky, jak jste zmínil vy sám a jde o přeshraniční oblasti, přeshraniční zóny. Já nevím, jestli mě dobře slyšíte, tady vznikl teď nějaký hluch, takže jde o přeshraniční oblasti, protože tam, kde žiju například já, já žiju v Baskicku, tak tam eh, trpíme tím, že jsme jaksi na hranicích, dochází tam k zácpám, jsou tam tisícovky kamionů a není proto v tuhle chvíli žádné řešení a nelze skrývat, že to je skutečně problém, který řešíme s francouzským státem a Francie zatím na sebe jaksi mm, zatím nepřišla tedy s žádným řešením. Takže já bych chtěla vědět, eh, pokud jde o tuto věc, eh, jak hodnotíte vy ty projekty? Vidíte tam mezi těmi třemi dotčenými členskými státy, které jsou takto vlastně v tou atlantickou osou propojeny, jde o Portugalsko, Španělsko a Francii, Eh, dostatečnou spolupráci a vyvinulo se dostatečné úsilí podle vašeho názoru, protože třeba španělská vláda zatím v této záležitosti baskická mm, nepřišli eh, s žádnými pozitivními informacemi, spíše řekli, že tam bude docházet k dalším spožděním. Eh, Takže já chci slyšet vaše hodnocení, protože dnes dopoledne uh, jsme tady hovořili o Bílé knize a viděli jsme, že je potřeba zlepšit koordinaci a začít také implementovat eh, projekty a že je také třeba přistoupit ehm, k sestavení priorit a prioritní projekty řešit jako první. Takže já se chci zeptat, zda toto všechno máte nějak zohledněno a za to vidíte v těch projektech, které předložily ty tři do dotčené členské státy. A také se chci zeptat, zda máte pocit, že v těch prezentovaných projektech nějaký projekt chybí a že to bude bránit eh, řádné implementaci takto nastavené atlantské osy. Děkuji. Danke sehr. Jetzt aus Frankreich Karima Deli. Děkuji a nyní zástupce Francie Karina Deli. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane Seky, vy tedy zodpovídáte za Atlantický koridor, já vám v tuto chvíli musím popřát hodně štěstí. Fuj, fuj, fuj. Tato, tento koridor je prioritní z hlediska ochrany životního prostředí, ale eh, neustále si opakuje prohlášení francouzské vlády, eh, z 30. dubna, které se týká právě toho, právě spojení eh, dálničního a železničního v rámci tohoto atlantického koridoru. Tato, toto dálniční spojení by mělo absorbovat 85 tisíc nákladních vozů za rok. Je potřeba tedy tyto nákladní vozy přenést, nebo tuto nákladní dopravu přesunout někam jinam. Z hlediska eh, životního prostředí je to velmi důležité, ale Francie se této ambice víceméně vzdala. A proto se ptám, jak by mělo vypadat toto spojení, pokud tady tady neexistuje to hlavní spojení, protože s tím Francu, Francie nesvolila. Ptám se, jestli jednáte s francouzskou vládou, protože z hlediska rozpočtového tuto, to v tuto chvíli není realizovatelné. A další otázka. Jak to vypadá s nákladní dopravou a jaké, jakých pokroků se v této uh, záležitosti dosáhlo? Uh, děkuji. Já pan Paska, prosím. Děkuji, pane předsedo, a omlouvám se, že jsem dorazil pozdě. Já jsem totiž myslel, že pan Seky vystoupí později. Takže já jsem velice rád, že jsem vás tady zastihl. Pokud jde o Atlantský koridor, ten samozřejmě se týká Španělska, proto mě velice zajímá. Máme tady velice kompetentního koordinátora, který je obeznámen s problémy a já tedy rovnou přejdu k meritu věci a zeptám se, jaká řešení vidíte pro stávající problémy. Některé z těch problémů jsou už velice staré a dlouho se vlečou. Vy velice dobře víte, pane Seky, že Francie si eh, stanovila své priority, eh, především v centrálním území, nikoliv eh, na, v té části, kde jak si sousedí se Španělskem a kde je třeba překonat Pyreneje. Takže Dochází ke spožděním v těch přeshraničních eh, zónách, takže se ptám, jak vidíte koordinaci a harmonogram v této části. Další věc, eh, to je interoperabilita. My se to snažíme ve Španělsku řešit. Je to eh, prioritní eh, otázka také pro Evropskou komisi, takže mě by zajímalo, jak eh, to řešíte vy ve svém koridoru konkrétně. Myslím, že je potřeba podle mého názoru zapracovat na zlepšení interoperability v atlantské ose. Souhlasíte s mým názorem? Kromě toho není dobře řešeno spojení Portugalska a Španělska ze španělské Meridy. Jaké termíny, časové termíny tady vidíte? A poslední věc, chybí elektrifikace u Salamanky. To jenom přiznávám, jako že je problém náš vlastní, který se možná tolik netýká přímo vás, ale já se chci zeptat, jak chcete řešit různé standardy elektrifikace eh, v rámci celého koordidoru. Myslíte si, že je potřeba přistoupit eh, k harmonizaci nebo jakým způsobem se s tím chcete eh, vypořádat? My velice dobře víme, že jste kompetentní, obezámen s našimi problémy a tak vám předem děkuji za to, že jste nás dnes tady vyslechla. Předem děkuji za odpovědi. Pavel Telička. Děkuji a slovo má pan Telička. Yes, hello, uh, welcome. Uh. Ano, děkuji. Vítejte, eh, pane Seky, v našem výboru. Já chci navázat na to, co řekl pan Vin eh, van Kamps. Eh, musím říci, že ten T je velice důležitou koncepcí, která značně přispěla ke společné dopravní politice a její podobě v posledních letech. Já jsem měl možnost se posledních sedm let jako koordinátor věnovat jedné části tohoto projektu, takže ehm, vím, že, mezi, že jsme spolupracovali v rámci vynikajícího týmu koordinátorů. Mám na vás dvě otázky, které se týkají tohoto koridoru ale možná jsou trochu obecnější povahy, ne konkrétní, protože já ten koridor dopodrobna neznám a vím, že je u vás ve velice dobrých rukou. Co byste řekl, pokud jde o finanční dostupnost eh, kapacit, vzhledem k tomu, že dnes dopoledne skončil trialog o EFSI, a určitě dobře víte, jaké dopady to bude mít na CEF. Myslíte tedy, že už máte dostatečné analýzy těchto dopadů ke všem koridorům, zejména samozřejmě dopady na ten váš koridor, nebo jaké problémy předpokládáte, nebo si myslíte, že je to vše v pořádku, že ty dopady budou v podstatě zanedbatelné? Pokud si myslíte, že ty dopady budou značné, můžete se s námi eh, o ně podělit? Předpokládám, že máte asi nějaký odhad toho, co bude v první výzvě proveditelné a jaké potřeby vzniknou v příštích letech. A já se ptám proto, že my se budeme muset vyjádřit k výsledku a budeme se muset rozhodnout správně tuto chvíli, vzhledem tomu, že vše je velice čerstvé a vstupní údaje si člověk teprve musí několikrát projít, aby se s nimi obeznámil, tak já si myslím, že to spíše bude mít negativní dopad. Už jenom proto, že některé instituce nemají dostatečnou odvahu a kreativitu. Já vím, jaký je postoj komise, ale cením si toho, eh, že vy jste nezávislá osoba, přestože pověřená komisí, tak eh, musíte splnit své úkoly, které vám byly stanoveny. Já se ptám, jak eh, je hodláte splnit, jak vám v tom můžeme pomoci, nebo jakým jiným způsobem vám jako výbor parlamentu můžeme pomoci. Děkuji. Zmiňoval jste se o tom, že náš výbor navštívil Baskicko. Ano, my jsme samozřejmě viděli, že tam vzniká nová trasa o evropském rozchodu, takže já mohu na tuto otázku odpovědět, budou existovat dva rozchody v jedné zemi, všechno ostatní by byl nádherný sen, já vám přeji ještě eh, sto let života, ale eh, to by velice dlouho trvalo, než bude ve Španělsku všechno v normálu. Nestavěla se tam vysokorychlostní trasa, ale tato trasa má být vhodná pro nákladní dopravu. Tam nebyly chytřejší než v Německu, to je eh, trasa, která je vhodná jenom pro osobní osobní dopravu, ne pro nákladní. Eh, to bylo velice krátkozraké. V tomto ohledu byli Španěle chytřejší. Nevím, jak je to u jiných. A teď jde o to, jak můžeme propojit Evropu. To je otázka, když francouzská vláda řekne Bordeaux až po španělské hranice, to už nechceme. A já se hned ptám komise, diskutovala se vůbec o tom, které projekty, ano, víme, eh, Lyon, Turín má stát 12 miliard, to bude 26, to se má zachovat, to bude hotovo za 40 let, ale se zlomkem těchto peněz bychom mohli tu trasu s Bordou postavit a sanovat stávající trasu a měli bychom skvělé propojení v Evropě, proto se mezi dis- koordinátory a komisí a členskými státy diskutuje o tom, co přinese Evropě největší přidanou hodnotu, protože euro můžeme vynaložit jenom jednou, to je důležité. A za druhé musíme dávat pozor. E, říkal se, že je to nesmysl e, dopravovat energii ze Středomoří. No já jsem se tím cítil osloven, jako že z toho vycházím. Ne, nikdy. Ale já jsem tu myšlenku dostala od vás, že je to nesmysl. Ne, ne, já jsem si myslel, ty si to opakovala, že je to nesmysl. Dobře, že jsme si to eh, vyřešili. Samozřejmě to možné je, ale například sluneční eh, energie, která bude vznikat na Sahaře, může vznikat ve Španělsku, na jihu Francie. Na domech máme miliony metrů čtverečních, které můžeme využít. Budeme nejprve potřebovat přepravní, přepravní trasu smysl to uskutečnit. v Španělsko, to jsou skvělé oblasti. Nemusíme budovat nejdelší přívodní trasu, ale v zásadě to bude k tomu patřit. Zabezpečení energií patří k dopravě. Teď máte prostor pro odpovědi na otázky. Prosím, pane Seči. Dobře, já vám velice děkuji za všechny připomínky, všechny otázky a různé příspěvky. Zazněly tu některé naprosto specifické poznámky, některé byly spíše obecné povahy. Já začnu s těmi posledními. V prvé řadě bych chtěl vysvětlit, vy to eh, znáte, ale víte, že opakování je důležité. Jaký je tedy účel tohoto dokumentu? Eh, o plánu se hovořilo v nařízení o TNT to tedy známe z doby před Vánoc loňského roku, prošlo to různými konzultacemi různých stran, vlád a podobně, ale byl to zejména výsledek zevrubné studie, ve které se pokračuje a toho takzvaného koridoru čtyři, kdy se setkávají pravidelně zúčastněné strany a koordinátoři a měl to být přínos k lepšímu pochopení a k lepší identifikaci potřeb. A v tom se pokračuje, to je teprve takový první krok. A není to definitivní, nikdy to nemůže být definitivní. Proces eh, pokračuje, bude se průběžně aktualizovat v příštím roce, potom po dvou letech. A s přístupem k koridoru 4 začneme během dní v Rize a potom budeme připravovat program budoucích prací, jak zlepšit to, co se vybudovalo do posud. Vyžádá si to eh, přínos všech zúčastněných stran a podle mého názoru v tomto dokumentu je uvedeno, co je třeba učinit abychom vytvořili dobře fungující multimodální koridor, který bude propojovat země a bude také značně přispívat k jednotnému trhu. Neobsahuje sny, samozřejmě si vyžádá velmi mnoho zdrojů, už jsme dosáhli pokroku, i když byl pomalejší, než jsme doufali protože nebyl dostatek zdrojů v důsledku krize a tak dále, ale pokračujeme tímto směrem. Klíčovým problémem jsou samozřejmě zdroje. Všichni to víme. Nástroj SEF byl několikrát přepracován a tato výzva a všichni koordinátoři obdrželi značný počet velice dobře koncipovaných, dobře napsaných projektů, které v prvé řadě dokládají, co naléhavě potřebujeme v Evropě a za druhé nám dává odpověď, eh, kde nejsou projekty, nepotřebujeme žádné investice, žádné zdroje, právě naopak je možné uspokojit jenom část, je to kofinancování, takže celkové investice budou mnohem vyšší. Dnes ráno jsme se dozvěděli, že bylo dosaženo dohody, což je v podstatě dobré. Strany jsou spokojené, že dosáhly kompromisu a teď <clears throat> to musíte prostudovat, zda to uspokojuje i vás. Zmražuje to stroje, které se vrací do CEF a budou využity e, na základě nové výzvy v budoucnosti. A také, co je důležité, je e, skutečnost, že to ovlivní provádění projektu v rámci EFSI. My jsme eh, o tom hovořili. Jsou to opravdu projekty, které jsou dobré a které také zapadají do Junkrova plánu. To znamená, že je třeba mobilizovat doplňující zdroje. To za předpokladu, že se vyřeší problémy a také jsme měli příležitost si vyměňovat názory. Pan Boderik a pan Christopher se účastnili dialogu na toto téma a v tom budeme pokračovat. Důležité je tedy, jak zmobilizovat více zdrojů v zájmu evropského růstu a pracovních příležitostí, jak je tedy nejlépe využít z praktického hlediska, odstranit překážky a tak dále a tak dále. Až bude tato práce ukončena, tak se budu těšit na další výměnu názoru s vámi. Abych rychle zareagoval na vaše připomínky. My jsme si je důkladně poznamenali a budeme se tím zabývat. Obecně vlády trochu zpomalují své závazky, sice je dodržují, včetně Portugalska. Otázka se týkala Evora Merida, to je část, která je opravdu chybějícím spojením. Podaří se v blízké budoucnosti práce urychlit, aby to vyhovovalo propojení se Španělskem. Je to také v zájmu Španělska, které eh, vynaložilo značné investice na své straně. Jsem přesvědčen, že co se týče této části koridoru Link Cadero Salamanca, Alfeiro Salamanca, že eh, to bude uspokojivé řešení a také železniční dálnice byla odložena, ale pokládali jsme to za dobrou myšlenku. Bylo to na straně Středomoří a s tím rozhodnutím že se bude e, znovu v budoucnu zvažovat to vynaložení těch finančních prostředků. Problémy životního prostředí, e, hustý e, provoz v dopravě, to jsou velice citlivé otázky. A tady vznikne eh, také rozpor. My si přejeme větší eh, provoz eh, na námořní, v námořní části koridoru a tam se bude provoz zhušťovat, tak nemáme žádné zázračné řešení. Jediným řešením je nákladní doprava na železnici, uvědomí toho, že to bude eh, v okamžiku, kde bude k dispozici dobrá infrastruktura a provozovatele se eh, vydají tím správným směrem. Podaří se vyřešit tyto problémy za situace, která nevychází ze snížení obchodního toku. Podaří se souběžně navýšit eh, obchodní toky a také respektovat životní prostředí. To si vyžádá značné závazky a abych to uzavřel, pane předsedo, já jsem o tom hovořil opravdu otevřeně. Převládá tu přesvědčení, že je to správná věc, ale přesto eh, tu ještě vládne značná váhavost kvůli eh, těm finančním prostředkům. Všichni teď musíme spojit své úsilí. A protože to bylo doloženo mnoha studiemi, ukázat, že to je dobré vynaložení peněz do infrastruktury, Není to jenom dobré vynaložení, ale bude to mít také dobrý přínos eh, k navýšení HDP. Takže to budou dobré investice. Děkuji vám za pozornost a s radostí eh, budu k dispozici později a děkuji za váš přínos ke společnému úsilí. Děkuji Karlu Seky.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 Já ich begrüße jetzt. Dobře, já teď co nejsrdečněji vítám pana Matěje Groše, kterého eh, všichni dobře známe, protože ještě před rokem byl členem tohoto výboru, poslancem Evropského parlamentu a nyní je tedy koordinátorem pro koridor uh, Orient East Med. Takže vítejte, vy se v tom velmi dobře víta, vyznáte, máte 10 minut, jak vás znám, určitě to dobře dodržíte. Děkuji, pane předsedo. Jak už bylo řečeno, dneska jde o to, abychom se zabývali především otázkami kolegů, abychom tady mohli vést diskuzi, ale nejprve mi dovolte, abych pohovořil o tom koridoru jako takovém, jak to vlastně vypadá, jak je koncipován. Účastní se ho devět členských států, celkem eh, tedy máme 15 eh, letišť, 10 eh, přístavů, eh, vnitrozemských přístavů, 12 námořních přístavů a ta první práce, kterou jsme udělali, eh, byla v podstatě to, že jsme srovnali pokyny s tou skutečnou situací a eh, zjistili, že úkoly tu jsou. Jde o elektrifikaci, o délku tratí, o eh, délku vlaků. Všechno se tedy snažíme prověřit. Já vám dám k dispozici slajdy, ale v každém případě eh, je potřeba konstatovat především to, jaké úkoly na příštích deset let máme. My jsme kromě toho udělali jednu jedinou věc, jednoduchou věc. Když tedy pojedete z Hamburku do Aten, co se bude dít? Eh, na této cestě funguje sedm různých bezpečnostních systémů, celkem tři eh, různé různá napětí. A kromě toho tedy přecházíme mezi elektrifikované, elektrifikovanou železnicí na uh, dýzlovou lokomotivu. Uh, kromě toho je to jiný rozchod a maximální hmotnost je 30 eh, tun a kromě toho jsou tu i různé maximální rychlosti někde ta rychlost je skutečně pomalá. To znamená, že pro mě je to jasné znamení toho, že je velmi důležité, abychom tedy v oblasti železnice eh, dbali na interoperabilitu a abychom tedy všechno koncipovali přeshraničně. Pokud si chcete udělat konkrétní obrázek, tak vám ukážu takovouto mapu. Eh, my jsme navrhli různé mapy, tak aby bylo zřejmé, jak to vypadá v rámci toho koridoru, jak to vypadá podle různých kritérií. Za prvé, to je eh, zátěž na nápravu. Eh, tady vidíte tedy eh, zelené, červené oblasti. Ukazuje to, že tu není dostatečná soudržnost v rámci celého koridoru. Další kritéria, to se týká délky vlaků. A tady platí, že v Německu jsou ty podmínky splněny, ale čím více na jich jdete, tím je to horší. A je tu tedy rozdíl mezi eh, Bratislavou a oblastí jižně od Budapešti. V Řecku je to částečně vyřešeno. Další kritérium eh, vnitrozemská lodní doprava, to je citlivé téma, ale vidíte, že i tady jsou důležité úkoly, vidíte to na té folii, jde hlavně o to, jakou hloubku potřebujete pro to, abyste mohli celý rok po té řece jezdit. E, někde to není zaručeno a já si myslím, že i to je obrovský úkol, ta splavnost. A kromě toho je důležitá ještě jedna věc, a sice, abychom se soustředili na přeshraniční rozměr rozměr a na to, že e, tedy e, tu jsou určité přeshraniční projekty. Naše práce do značné míry spočívá v tom, že přivedeme k jednomu stolu lidi, kteří e, by se, by se možná dostatečně nedomluvili, možná by spolu neměli dostatečné kontakty, ať už je to mezi Drážďanami a Prahou nebo Českou republikou a Rakouskem. Tady a zvlášť evidentní eh, nedostatek kontaktu je mezi Bulharskem a Řeckem. To jsou tedy ty nejdůležitější věci. A kromě toho je velmi důležité, abychom eh, na severu, to znamená z Hamburku a eh, Bremerhaven, to jsou dva velké přístavy a každý přístav funguje pouze tehdy, pokud má dostatečné zázemí. v Hamburku, to je tady druhý největší přístav v Evropě, pokud jde o kontejnery, tak největší a je tady v podstatě multimodální systém. To znamená, že e, díky tomu může ten přístav dobře funguje, ale určitě s tím zpěty určité úkoly, ke kterým se později ještě dostanu. Pokud jde o další průběh toho koridoru, tak e, platí tedy ta intermodalita, o tom jsem hovořil, jde o propojení mezi různými způsoby dopravy, e, jde o to, aby tedy ta multimodální platforma dobře fungovala. O investicích už jsem, dobře, už jsem hovořil. Ehm, my jsme tedy nechali to odhadnout. Ehm, je to 47 miliard. Ehm, vycházíme eh, z 25 miliard, 15 miliard z toho zatím tedy ne, nebylo zapojeno do těch projektů. To znamená, že to všechno jsou velmi hrubé odhady. Vy ta čísla znáte, víte, jaká, jaké finanční prostředky jsou k dispozici. Jednoduše to znamená, že eh, to, co tedy jsme eh, schválili v rámci TNT, že už v podstatě eh, tím musíme ohlásit další období, pokud chceme být soudržní. Já to vidím trochu pozitivně. Ta příprava tady v parlamentu, v komisi a v radě tady proběhla, proběhla a my e, koordinátoři tedy komunikujeme s těmi 28 členskými státy. Jsme s nimi v přímém dialogu a e, to vedlo k tomu, že tedy byly schváleny ty projekty a znamená to, že máme těch projektů hodně. Máme tu dobré, e, vyzrálé projekty a já si myslím, že to je takové poselství, které musíme vyslat směrem ven někdy to vypadá, že tedy eh, bychom ty peníze uplatňovali pouze na velké projekty, ale já si myslím, že je dobré, abychom peníze směřovali i do menších projektů, protože eh, to je také možnost a díky tomu můžeme stanovit jednoznačné akcenty. Eh, vy jste se ptali, jak to vypadá s finanční stránkou věci. My tedy díky nástroju CEF počítáme s větším množstvím prostředků já jsem se pokoušel být co možná nejkonkrétnější a e, tady vám tedy e, vyčíslím ty projekty. Budu to probírat co možná nejstručněji. Samozřejmě, že jsme si stanovili jednoznačné priority. Eh, chceme působit přeshraničně. Druhá priorita spočívá v tom, že se chceme soustředit na vnitrozemskou lodní dopravu, což samozřejmě je velmi citlivé téma a kromě toho jde o to, aby tu byla možnost eh, odlehčit přístavům prostřednictvím železnice. Pokud se tak podívám na ten koridor, my jsme byli v Drážďanech, byli jsme v Praze, v Hamburku, v Bremhaven a e, pokud se podíváme na tato místa, tak zjistíme, že nedostatečné využití lodní dopravy vede k tomu, že železniční doprava je přetížena, to je první věc, a druhá věc, že jsou předspané silnice. A to znamená, že buď musí Německo a Česká republika e, spojit a vyjádřit se k budoucnosti Labe. Musí tedy vytvořit nějaký společný plán pro splavnost Labe a musí také poskytnout jasnou odpověď. A já si myslím, že e, si musíme jednoznačně odpovědět na otázku, jestli Labe je pro nás e, do budoucna stěžení nebo ne. Pokud ano, tak z toho musíme vyvodit politické závěry a pokud ne, tak bychom neměli do určitých zemí investovat, když na druhé straně není ochota v tom pokračovat. To znamená, že to je poselství, které z toho musíme jednoznačně vyvodit. A kromě toho si musíme mít na, musíme musíme mít na paměti ještě jednu věc a sice již nyní na Laby eh, dochází k přepravě, eh, ke které eh, by nemohlo dojít ani na železnici, ani na silnici. To znamená, že je to do značné míry komplementární a to znamená, že podél Labe, a myslím na jich od Hamburku směrem k Drážďanům, že, a samozřejmě i v České republice, vznikají podniky, které v podstatě těsně souvisí s říční dopravou. A pokud to nebude mít dopady, tak to samozřejmě, pokud to nebude mít budoucnost, pardon, tak to samozřejmě bude mít i ekonomické dopady. A v červnu bude představena studie o dopadech, e, které e, takováto rozhodnutí mají na vytváření pracovních míst. A musíme si uvědomit, že celé to funguje jako celek. Je to multimodální, my tady máme TNT a to samozřejmě má zase dopad na jiné oblasti. A ještě jednu věc na téma Labe. Máme kontakty v, Labi, eh, v Praze, v Drážďanech a navrhli jsme, aby obě na obou stranách se nestýkali pouze zástupci hospodářství, to znamená eh, podniků, ekonomiky a politiky, ale aby se eh, setkali i nevládní organizace a aby řešili celkový problém mobility v této přezraniční oblasti, protože říkám, že nejde pouze o to, abychom nějaký způsob dopravy označili za komplikovaný, když nemáme možnost eh, alternativy, ať už by to bylo po silnici nebo po železnici. Pokud si vezmeme tu trasu eh, z Drážďan do Prahy, tak vidíte, že na silnicích moc možností není, protože silnice jsou plné, železnice jsou také plné, to znamená, že musíme hledat alternativní řešení, protože pro tuto hospodářskou oblast je to velmi důležitý nástroj. To je tedy postup, který jsme doposud volili v Rize. Předpokládám, budeme mít ještě další setkání. Eh, pozvání platí, pokud tam budete, můžeme se setkat. Znamená to, že tedy pro každý, na každý koridor eh, se setkáme s partnery, ne pouze na ministerské úrovni, ale také s regionálními partnery, zástupci železnic a tak dále. A budeme společně hovořit o vývoji tohoto koridoru. A konečně poslední věc, finanční stránka věci. Eh, mě nepřísluší, abych tady něco komentoval. Eh, vzhledem k tomu, že, eh, jak bylo řečeno, probíhala jednání celý, celou noc, ale já mám tedy tu výhodu, že mám co dočinění se zeměmi Fondu soudržnosti. A to samozřejmě znamená, že v tomto roce pro tento koridor eh, budeme dělat výběrové řízení, to proběhne tedy koncem tohoto roku a kromě toho to bude ještě druhé výběrové řízení v rámci eh, zemí eh, soudržnosti. Ta Situace není jednoduchá, ty prostředky v těchto zemí musí být určeny do roku 2017 a to znamená, že eh, tedy budeme mít menší problémy s rozdělením prostředků, země to vědí, je tu tedy jednoznačný seznam a já si myslím, seznam a já si myslím, že z těch 11 miliard připadá na tento koridor 7 eh, miliard a já doufám a vycházíme z toho a i signály eh, hovoří eh, stejným eh, nebo jdou stejným směrem, že tyto prostředky by tedy mohly být do roku 2017 využity, protože pokud bychom je nevyužili, tak bychom o ně přišli. Tolik tedy velmi stručně situace v tomto koridoru. Děkuji. Děkuji, pane Matěj Groši a nyní pan Den Kamp. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo dnes na, naposledy, poslední koordinátor, děkuji i vám. Zopakuji to, co jsem tady říkala o korunních klenotech. Když se na toto znovu podíváte, všechno, co můžeme udělat eh, v energii, v dopravě, energetice. Celý den můžeme mluvit o problémech, na které narážíme, ale já dnes, eh, když tady popisujete ty koridory, získávám velice eh, pozitivní pocit, začínám být plný energie podobně, když hovořil pan Steky. Vy znáte velice dobře pravidla hry a jste jste obeznámeni se situací. Pan Seky řekl, že musíme posunout věci kupředu k, k povolením. Vy jste říkal, že bude platit zásada, buď toto použijeme, nebo o to přijdeme. Jenomže v Evropě je celá řada problémů s těmi povoleními, tak co s tím? a co ESFIs. Zdá se, že to funguje, EFSI funguje a jejich prostředky fungují například e, u letišť, ale co e, námořní a lodní doprava. Jste v kontaktu s Evropskou investiční bankou? Máte vůbec možnost e, s nimi spolupracovat? Můžete aktivizovat ty peníze od nich? Je něco takového součástí vašeho mandátu? Jinak my můžeme očekávat eh, investice do železnic eh, eh, mezi Bukureští a Budapeští z čínské strany. Co si o to myslíte? Jak to zapadá do té koncepce tohoto východního koridoru? A poslední věc. Když se podíváte na tento koridor, tak do Istanbulu už je to jenom kousek. Co si o to myslíte? Vy jste byl v Baskicku, v Istanbulu a možná by stálo za to zvážit eh, toto prodloužení. A ještě poslední věc. Veškeré investice do těchto koridorů vytvářejí další pracovní místa a růst. A já myslím, že to musíme více zviditelňovat, protože my jsme tady například dnes hovořili o eh, udržitelnosti, ale to, co především lidi potřebují, jsou pracovní místa. Děkuji. Já na to také ještě zreaguji, paní Sendra. Ano, děkuji. Vy jste to formulovala až trošku výhružně. Děkuji. Děkuji vám, pane Groši za velký entuziasmus, eh, nadšení, pokud jde o tento velice komplikovaný koridor, kde narážíte na řadu problémů, protože jsou tam, někde jsou problémy větší, někde menší, toto je skutečně taková výzva. A ono je potřeba, aby ty koridory vznikly eh, vše, všude, nejenom někde. Zároveň ovšem se potýkáme s určitými eh, omezeními. Tak například eh, teď eh, tedy uvažujeme o financování z EFSI a já se ptám, zda existuje reálná možnost, neptala jsem se pana Sekyho, ale tak se zeptám aspoň vás, jaké možnosti vidíte, pokud jde o používání tohoto nového nástroje EFSI protože přecházíme od CEF k EFSI, zase se vracíme, všechno je to propojené. Myslíte si, že můžeme pro tyto obrovské projekty, kde jsou také veliká rizika, ale které jsou velice důležité, použít tento nový nástroj. Já si totiž myslím, že dnes více než kdy dříve předtím potřebujeme rozvinout sektor dopravy a ukázat, že EFSI nám pomůže v dopravě. Pokud nám doposavat nepomohl, um, tak to byla chyba. Myslím si, že bychom se o to měli eh, zasadit, protože to je nástroj nejenom pro energetiku, pro průmysl, ale také pro oblast eh, dopravy. A vy velice dobře víte, že s tím souvisí vznik pracovních míst, přínos pro celou mm, eh, ekonomiku. Takže si myslím, že je opravdu důležité, abychom dokázali identifikovat několik projektů v každém koridoru, které by se mohly stát eh, projekty financovanými eh, z EFSI. Každopádně si, si myslím, že by mm, v každém tom koridoru měl být, eh, mělo být nějaké množství mm, dílčích projektů financovaných z EFSI. Děkuji. Vielen Děkuji a slovo má Pavel Telička. Uh, Děkuji, tak eh, já teď nasadím českou diplomaci po té nizozemské otevřenosti. Pan Wim Dekam ukázal, že bude velice dobrým budoucím evropským koordinátorem, eh, dokáže mluvit velice jasně. Já mám ovšem konkrétní vztah k tomuto koridoru. Ehm, jsem velice rád tedy za tuto prezentaci, byla velice zajímavá a teď eh, vystoupím ke splavnosti Labe. Eh, upřímně řečeno, myslím si, že už to v minulosti ani nemohlo skončit hůř. Myslím, že Češi z toho uděla, v tom udělali obrovský zmatek, protože jsme se nestanovili žádné politické vedení, žádné priority. Pravá ruka nevěděla, co dělá levá, ale to už se změnilo. Nedávno mě oslovil ministr dopravy a životního prostředí a je vidět, že kromě té německo-české dimenze, která tady je, vy jste o tom hovořil a to je potřeba nějakým způsobem řešit, tak tady ještě jedna dimenze. Už neznám podrobnosti, možná vaši kolegové je znají. Existuje určitý harmonogram k environmentálním aspektům tohoto, eh, této části koridoru, hlavně kolem Mělníku. A já si myslím, že zde je potřeba brzy podniknout nějaké kroky. A mně se zdá, že chybí dostatečná soudržnost mezi DG Move a DG Envy. Takže DG Envy tomu možná mm, chápe mm, podrobněji, ale možná by bylo dobré, kdybyste vy jako koordinátor mm, generálním ředitelstvím pomohl. Nejlepší přístup eh, eh, by možná mohl být, i když chápu, že eh, vy nemůžete být v Praze přítomen trvale, ale bylo by možná dobré, kdybyste se vyžádal schůzku jak se zástupci ministerstva dopravy, tak životního prostředí a také nevládních organizací. Říct jim, že tady je tento zásadní problém, problém s časovým plánem a možná vy byste mohl zrealizovat taková zasedání a zasadit se o ten komplexní přístup, který prosazujete. Tím pádem by se sešla exekutiva se všemi zainteresovanými stranami, včetně nevládních organizací, ukázalo by se, co je potřeba udělat. A myslím si, že oba dva ministři, kteří nejsou ve funkci příliš dlouho, zejména ministr dopravy, tak eh, by viděli, že je potřeba zapojit i nevládní organizace. On totiž čas běží a eh, velice brzy bude Praha muset přijmout určitá rozhodnutí. Děkuji a já jsem se napsal jako poslední řečník na seznám ty dvě věci, o kterých si hovořil. Přeshraniční charakter mají nejvyšší prioritu a také realizace menších projektů, to pokládám za velice důležité. Chceme-li to, můžeme to označit jako absolutní obrat v uvažování a v konání. Přeshraniční projekty mají maximální prioritu. A jak si říkal, zázemí přístavu je velice důležité. 50% zboží se transportuje z Hamburského přístavu po železnici. To se ještě může zlepšit, ale ukazuje to, že to jde. A ten další bod, to je obtížnější a to je vnitrozemský letecká eh, doprava a doprava na Laby. Ano, to jsou fakta. V posledních 20 letech nitrozemská eh, lodní doprava se z 80 50% snížila na 8. Není to dáno tím, že by tu nebyla infrastruktura, ale je to tím, že tato e, doprava má nevýhody, je velice pomalá a má e, nedostatečnou síť. To jsou podstatné nevýhody. A jaký je to rozdíl? E, před 30 letech ty jsem pádloval po Dunaji a minimálně každých 10 minut jsme museli obrat vracet kvůli obrovským vlnám velkých lodí, abychom se nepřekotili. A já jsem nedávno tam jezdil na kole a viděl jsem, že během jednoho dne jsem tam spatřil tři lodi. E, to neznamená, že Dunaj není vhodný pro lodní dopravu. Lodní doprava tam není, ale ve všech zemích, i v Německu se sní o tom, že když to rozšíříme, že se dostaví, ale ona se nedostaví například rozšíření stupně eh, na Havole u Berlína a potom minister pro eh, dopravu řekl, to je nabídka vnitrozemské lodní dopravy, ale eh, proto se to postavilo, ale nic se na situaci nezměnilo. Eh, Kanál eh, Rýn eh, Mohuč Dunaj, to byla obrovská investice a ministr v letech do roku 82 to označil jako největší nesmysl po stavbě babylonské věže. A další hloupostí byla ta krásná cyklostezka kolem toho kanálu. Já jsem velmi skeptický, co se týče vnitrozemské lodní dopravy. Musíme sledovat, jak se to vyvíjí. Já vím, že v Německu je velký potenciál proti kvůli ochraně přírody a Labe až e, do Hamburku je relevantní, ale dále ne. Ale Hamburg není e, na mořním přístavem a teď se tedy rozšiřuje eh, Labe, jenom po Hamburg a i ten přístav, k tomu musíme přistupovat obezřetně. Jaké jsou alternativy? Podél eh, koridoru Al eh, Labe je eh, skvělé dálniční spojení, ale to není příliš rozšířené. Na 15 kilometrů, pardon, to byla železnice, potřebujeme 15 let na železniční spojení do Drážďan. Já, já bych řekl, potenciál tu je, ale to, co se tam musí přepravovat, to by šlo skvěle po železnici, jenom se musí dokončit. Určitý vývoj tu je i kolem Drážďan, ale celý kolejový koridor ještě není hotový, takže bychom se měli rozhodnout pro železnici, to je výhodné, nijak to nevadí, bude to znamenat zlepšení nákladní dopravy, ob obyvatel to tolik neruší jako prioritu. Pokud to nebude stačit, můžeme zvažovat o dalších věcech, ale slepě po 20 letech se zaznamenat ty obrovské ztráty vnitrozemské lodní dopravy v Evropě. To není možné akceptovat. A ještě hovoříme o pracovních příležitostech. To je pravda, když se po, když zboříme Evropské centrum v Bruselu a zase ho postavíme, vytvoříme spoustu pracovních míst. Má to smysl? To je otázka. U kanálu Rín Mohuč Donaj také spousta pracovních příležitostí, ale hned eh, máme spoustu eh, dalších eh, nápadů. Ale proč je vnitrozemská lodní doprava důležitá? Existuje jedna analýza, že v Německu máme v lodní dopravě tři pracovní místa v administrativě. Přicházejí stále s novými projekty, aby dokázali své opodstatnění. Kdyby tomu nebylo, tak ty by, tak by ty dimenze byly úplně jiné. Chceme eh, řešit nezaměstnanost, ale s takovými projekty, kdy vytváříme eh, pracovní příležitosti, zastavíme změny klimatu a zajistíme eh, jistotu v Evropě. A teď máš slovo na odpovědi. Děkuji, pane předsedo. Vycházím z toho, že ta poslední poznámka nebyla otázka, ale skutečně jenom statement. Já jsem se ptal, co si o to myslíš. Co si o tom myslím? To jsem uh, mohl během posledních 20 let říkat velmi často. Ale celkem za to k tomu řeknu následující uh, věc. Když se podíváme na ten koridor jako celek, a když se e, na konci června podíváme na to, jaké to má dopady na trh práce, na vytváření pracovních míst, tak si myslím, že nehovoříme o miliardách, ale hovoříme o rozvoji e, celého regionu podél toho koridoru. A proto e, tedy nechci z toho vylučovat určité způsoby dopravy. Chci vidět vztah mezi hospodářstvím, ekologií, ekonomií, ale já jsem se setkal s lidmi v Praze, setkal jsem se s ministry na obou stranách, v Dražďanech i v Praze, setkal jsem se také s ekologickými hnutími a musím říci, že poslední slovo, které řekli, jsme ochotni eh, spolupracovat, tak abychom věděli, co je možné udělat, jaký je problém s labem eh, musí mít eh, většinu roku 160 cm ale e, to zatím zaručeno není. To znamená, že e, musíme e, to mít na paměti. Ti dopravci nemohou plánovat, protože nevědí, jestli labe bude splavné a to je tady začarovaný kruh a proto je velmi důležité, aby obě země hovořily naprosto jasně a abychom zítra řekli, jak vypadají alternativy. Pokud jde o železniční dopravu, tak to stoprocentně platí, pokud jde o severní část toho koridoru a my jsme byli v Brémách a v Brémách Eh, vzniká eh, takové velké úzké místo, takový úzký profil. Podobný eh, najdete málo kde. Já tady hovořím o lodích do 25 tisíc jednotek a to musíme zkrátka zvládnout. A je to otázka, která se nabízí. Třetí věc. České republiky a z dalších zemí na koridoru e, přichází e, zboží, které pluje k moři, na sever, je to pro ně napojení na, moř a, na moře. A to je tedy eh, to, že ten koridor musíme chápat přeshraničně. Není to čistě německý problém, je to přeshraniční záležitost, kde by měli mít možnost eh, eh, hlasovat, mělo mít možnost hlasovat alespoň šest zemí. Šest zemí by do toho mělo mít možnost hovořit. A není možné, aby někdo říkal, nezajímá mě životní prostředí, já zkrátka chci, aby tady proplula moje loď. Já si myslím, že musíme vyslechnout všechny. A proto si myslím, myslím, že právě koridor a vnitrozemská doprava bychom neměli odložit vzhledem k současným číslům, ale měli bychom si objektivně eh, promluvit o těch možnostech. Druhá věc, spolupráce mezi Německem a v tomto případě Českou republikou. Návrh eh, tedy byl eh, jakási teritoriální spolupráce, to znamená struktury, které v jiných regionech v tuto chvíli už existují. A eh, to by znamenalo, že by se tedy partneři sešli a že by si probrali ze svých vlastních hledisek situaci, že by předložili svoje návrhy. A na, na závěr by musel přijít nějaký konkrétní návrh. Nesmí to být pouze tak, že se budou zas až znova znova, eh, zas a znova scházet, protože eh, eh, tomu to už tak bylo mnohokrát a vždycky nakonec získali hlavní slovo ty, kteří to brzdí. To znamená, že je potřeba, aby takováto spolupráce fungovala účinně, efektivně. A je potřeba, aby tedy tady měl někdo slovo a aby to slovo bylo ze všech stran, z obou stran eh, respektováno. Je potřeba, aby tady byla soudržnost mezi oběma zeměmi, ale také na úrovni EU a to soudržnost mezi otázkami dopravy a otázkami životního prostředí není možné, aby v jedné zemi um, ministerstvo dopravy dalo kladný, kladné stanovisko a v jiné zemi negativní stanovisko. To znamená, že si myslím, že bychom měli postupovat mnohem soudržněji a že bychom tedy tu spolupráci celkem za to měli posílit. A to platí i na úrovni Evropské unie. Na úrovni komise není možné, aby eh, každý si našel svého partnera a nesnažil se o konkrétní řešení. Já osobně se tedy snažím v rámci mnoha projektů eh, o větší e, v rámci EU se s generálním ředitelstvím Regio. E, to známe již z těch transevropských ekologických sítí, že někdy tedy nerespektují naše priority a kromě toho se snažím spolupracovat s generálním ředitelstvím pro klima. Chci tedy těsnější spolupráci, což samozřejmě zaručí mnohem větší soudržnost i pro eh, partnery v tom regionu. Pokud jde o EFSI a o tu s tím spojenou otázku, já si myslím, že to je na snadě. Víme, že vnitrozemská říční doprava a železniční doprava potřebuje kofinancování ve výši 30 až 35 To znamená, že EFSI eh, tady není eh, ten nejzajímavější a nejúčinnější prostředek. Eh, dneska, když se podíváme na ty projekty, které jsou předkládány, vidíme, že u eh, sítí TNT není až taková priorita kladena na silnici, nicméně i do silnice je potřeba investovat, musíme investovat i do silnic, protože i tady jsou problémy. Já si myslím, že i tato infrastruktura zkrátka musí být udržována a této souvislosti je dobrá právě ta možnost EFSI. Eh, to znamená, že eh, tady můžeme ta eh, soukromá partnerství podpořit mnohem víc, mnohem lépe. A konečně za třetí se domnívám, že multimodální platformy jsou také velmi zajímavým příkladem, že prostřednictvím EFSI tady můžeme něčeho dosáhnout. To jsou tři oblasti, které jsem v rámci své rychlé analýzy identifikoval. Pokud jde o otázky pana kolegy, Eh, Vima, pana kamaráda Vima, nejsem tak špatný, jak jsi to popsal, ale jedna věc je naprosto jasná. Naším úkolem je regulace TNT. Tady na, eh, prosadit nařízení o TNT, eh, protože lidé, ty země by v podstatě měly plnit to, co podepsali. Měli bychom je zkrátka upozornit na to, co schválili. To, co děláme, není nic nového, je to v podstatě dopad našich dřívějších rozhodnutí a e, někdy členské země mají problém uplatnit a realizovat to, co e, schválili, co podepsali. EFSI půjde přímo do Evropské investiční banky. Nicméně dneska v noci se rozhodlo, že se tedy e, že se to tedy bude týkat i e, ten tý. A to samozřejmě znamená, že při zaměření projektu už není možno hovořit obecně o dopravě, ale ty projekty budou muset být více zaměřeny, konkrétněji zaměřeny. A e, my jako parlament to budeme moci lépe kontrolovat, budeme se na to moci ptát. A já si myslím, že je to velmi důležitá věc, ale zároveň si musíme být vědomi toho, že ten nástroj se e, ne, Eh, hodí pro všechny. Já jsem se setkal v Aténách se zástupci Číny a musím naprosto opřímně říci, že to jsou eh, lidé, kteří jsou velmi otevření, kteří eh, tedy jsou ochotní financovat rozvoj přístavu v Aténách. A nabízí se otázka, jestli je to dobře nebo špatně. já k tomu řeknu toto. Pokud budou respektovat priority TNT, tak si myslím, že bychom neměli jejich kofinancování bránit. Myslím si, že je to naprosto jednoduchá věc a pro zemi, jako je Řecko, je velmi obtížné najít někoho partnera, který bude ochoten tady investovat. Já si myslím, že pokud někoho takového najdeme, tak to nepochybně není nezajímavé. Pokud jde o napojení na Istanbul, tak eh, to samozřejmě máme v hledáčku, ale ta, ty přípravy, které tam proběhly, eh, to, co se tedy odehrálo, eh, pokud jde o posilování obchodních a cestovních toků, tak tam eh, se jedná o část Bulharska, kde se v tuto chvíli zas až tolik moc neděje. To znamená, že je potřeba, abychom tedy pocílili přidanou hodnotu v propojení s Istanbulem, s Tureckem. To znamená, že podle mého názoru tato linie bude mít do budoucna velmi důležitý význam. A Eh, já bych byl rád, kdybychom se s některými z vás potkali v Rize a kromě toho je potřeba, abychom si uvědomili, eh, kde tedy ten koridor by mohl být využit i jinak, kde by tedy mohl eh, vytvářet pracovní místa a tak dále. Rád bych vás připravil na nástroj CEF2 a díky němu se, jak doufám, dostaneme zase o kousíček dál. Děkuji, pan Matio Groši, za přednášku. Zapomněl jsem na jednu jedinou věc. Já jsem chtěl pochválit to, že eh, je tu v rámci toho koridoru most přes Dunaj v Kalafatu a já ve všech přednáškách vyprávím, jak je skvělý tento most pro silnici, železnici i pro cyklisty. Takže vám děkuji a myslím si, že tím tady můžeme naše dnešní zasedání ukončit. Velmi děkuji eh, panu Grošovi a děkuji i vám všem ostatním. A Eh, musím říct, že mám vždycky radost, když mezi nás přijede. Tím zasedání končím.